A místo toho zítra ve 4.45 eh, eh, tady eh, budeme mít doporučení 67, na 67. zasedání generálního schromaždění OSN. Máte něco proti zápisu 28. února? Nemáte? Dobře, eh, oznámení předsedy poskytnu později, abychom nestráceli zbytečně čas a chtěl bych vás v tuto chvíli přivítat. Chci přivítat generálního tajemníka NATO eh, Andresa Foga Rasmusena. Jsem eh, velice potěšen, že jste přišel mezi nás a to v podstatě na poslední chvíli před summitem v Chicagu. Nemáme mnoho času a myslím si, eh, že u nějaké jiné příležitosti bychom se tím měli zabývat podrobněji a myslím si, že Evropská unie by svůj vztah k NATO měla rozvíjet mnohem eh, intenzivněji než dosud a myslím si, že v tuto chvíli je velice důležité, eh, že máme tuto výměnu názorů před zasedáním NATO v Chicagu. Zástupci eh, národních parlamentů ze sedmi zemí přijeli mezi nás. Máme tady deset zástupců a jsme velice potěšeni, že jste tady. Srdečně vás vítám a jsme rádi, že s námi budete diskutovat. NATO eh, se v tuto chvíli nachází v obtížné fázi eh, rekonstrukce nebo přepracování a my v Evropské unii v hospodářské krizi eh, jsme mnohem více odkázáni na spolupráci, eh, a také na to je odkázáno na spolupráci, tak aby bylo možné dosahovat synergií a pracovat efektivněji. Máme tady různé situace, například v Afganistánu, rozšíření mandát, a to vše jsou problémy, které jsou velice závažné, důležité a právě proto je důležitější, pane generální tajemníku, že jste mezi námi, abyste s námi pohovořil o hlavních tématech, které budou probrány na zasedání v Chicagu. Srdečně vám děkuji za to, že jste přišel mezi nás a máte slovo. Pane předsedo, milý Elmare, velice vám děkuji za tento úvod. Ze všeho nejdříve bych se chtěl chopit této příležitosti a chtěl bych vám poděkovat. Chtěl bych ocenit vaši dlouhodobou angažovanost v evropské politice, vaše aktivní účast na vývoji institucí Evropské unie, Chci poděkovat také eh, za vaši angažovanost v zahraniční a bezpečnostní politice a také za váš živý zájem o vztahy EU-NATO. Je eh, velice milé, že mohu být mezi vámi. Je pro mě vždy potěšením, když mohu navštívit Evropský parlament. Jak víte, byl jsem sám poslancem před 31 eh, lety, takže jsem tady v podstatě jako doma. A je velice dobré připomenout si, jak úse evropské instituce stojí e, na tu e, v této době. Pokud jde o otázky bezpečnosti, Evropa má na co být hrdá. V posledním desetiletí e, evropští spojenci NATO Eh, obstáli v záležitosti Afganistánu eh, a eh, také pokud jde o Líbii a pomohli stabilizovat Balkán. Ve stejném období Evropská unie vykonávala klíčové úlohy v Gruzii, na Balkánu a také v Africe. Je to skutečně působivé a důležité protože Evropa musí hrát klíčovou roli v zachovávání, eh, v hájení naší bezpečnosti. Možná, eh, že toto není nejvíce nebezpečná doba eh, v nedávné historii, ale je to nejsložitější a nejméně předvídatelné období. Naše ekonomiky jsou vystaveny obrovskému tlaku vystavují obrovskému tlaku naše obyvatele a také veřejné finance. A zároveň je tady nepředvídatelná situace v souvislosti eh, s Afrikou, středním eh, východem. Objevují se nové vojenské mocnosti a nové hrozby, jako nejrůznější počítačové útoky. A eh, je to opravdu velice obtížná úloha máme méně zdrojů doma a ve světě roste nejistota. Musíme se zaměřit eh, na eh, naše domácí záležitosti, ale nesmíme přehlížet změny, které se dějí ve světě. Žádný eh, národ, žádná mocnost, žádný kontinent, ať už jakkoliv mocný, nemůže řešit tyto výzvy všechny najednou a sám o sobě samostatně. V dnešní době více než kdy dříve na sebe vzájemně závisíme, abychom mohli zajistit společně naši bezpečnost a zachovat naše sdílené hodnoty. Takže musíme i nadále eh, investovat do bezpečnostních, do partnerství, která jsou důležitá pro bezpečnost. Eh, před více než 60 let, eh, po 60 let Evropa a Amerika pardon, už asi mnoho let spolupracuje Evropa a Amerika, řeší společně výzvy, snaží se zachovat eh, svobodu a demokracii a snaží se, aby Evropa se rozvíjela svobodně a v míru. Naše bezpečnost v tuto chvíli nemůže být viděna odděleně od globální bezpečnosti. To někdy také znamená, že musíme rozvinout naše síly i za našimi hranicemi, abychom eh, přinesli bezpečnost eh, lidem u nás doma, tak jako tomu bylo v Afganistánu, na somálském pobřeží a také eh, nad Libií v leteckém prostoru. Takže já si myslím, že ačkoliv se tady řeší ekonomické problémy v Evropě, nemůže si Evropa dovolit, aby eh, byla pořařena pouze sama do sebe a řešila pouze své vnitřní problémy. Pokud jde o bezpečnost, tak jediná perspektiva, která má smysl, je globální. Ale eh, chci hovořit skutečně jednoznačně. Nechci tím říci, že bychom automaticky měli řešit eh, každý problém, který se ve světě objeví, ale znamená to, že evropské země eh, musí eh, se dívat za své hranice a musí být eh, ochotný usilovat určité věci a spojit se s americkými spojenci, také pokud jde o operace mimo euroatlantický prostor, tak se nám podaří hájit bezpečnost našich občanů v souladu s principy listiny OSN dnešní ekonomické problémy možná eh, mohou vést některé evropské země k tomu, aby eh, se zaměřovaly pouze sami na sebe, ale potřeba eh, pro Evropu, která bude byla sebedůvěry, nikdy nebyla větší. A proto je potřeba i nadále investovat do kritických vojenských schopností a to moudře a dostatečně a je potřeba i nadále eh, ukazovat, že má Evropa vůle je použít, když je to potřeba. Dobrou novinou je, že Evropa tady nezačíná od nuly. V současnosti máme eh, schopnější a ochotnější Evropu než před 20 lety. Více evropských jednotek je nasazováno na více místech, než tomu v nedávné minulosti kdy bylo. Dokonce i menší země, jako má vlastní, ukázali, že jsou eh, ochotny eh, se eh, projevit a v Líbii minulý rok evropské země jasně ukázaly, že jsou ochotny a schopny vést operaci NATO. Eh, bez eh, velkého přispění eh, USA by ovšem tyto operace byly méně efektivní nejrůznější operace výzkumné a další tady do toho také spadají. Evropané musí tyto věci plnit a aby to bylo možné, tak potřebujeme politické závazky a také finanční zdroje protože jednotlivé země už si nemohou dovolit eh, rozvíjet tyto vojenské schopnosti samostatně, a to ani teď, ani v budoucnosti. Ovšem, pokud budeme eh, sdílet naše zdroje a pokud si budeme vzájemně pomáhat, pokud budeme hledat eh, nadnárodní řešení, tak se nám podaří rozvinout schopnosti, které potřebujeme v 21. století. Je to inteligentní obrana. A e, klíčová část e, inteligentní obrany znamená užší koordinaci a spolupráci mezi NATEM a Evropskou unii. Musíme e, se vzájemně posilovat spíše, než abychom spolu soupeřili. Protože všichni víme, že máme 21 členů a ti mají jeden soubor sil eh, a daňových poplatníků. A proto eh, schvaluji iniciativu sdílení v Evropské unii a zejména vítám projekt Air-to-Air -air Refueling. Dámy a pánové, cesta, která leží před námi, je jasná a všichni toho mnoho získáme, pokud budeme mít schopnou evropskou obranu. NATO a Evropská unie mohou a měly by hrát vzájemně doplňující úlohu, eh, vzájemně se posilovat při zajišťování mezinárodní bezpečnosti a míru aby Evropa mohla vykonávat tento úkol, musí dostatečně investovat do naší společné bezpečnosti. Evropa musí pokračovat a i nadále investovat do transatlantického pouta politicky, ekonomicky i vojensky. Věřím v Evropu, věřím v odhodlání Evropy šířit mír a bezpečnost na tomto kontinentu a i za jeho hranicemi. A věřím v to, že Evropa je odhodlaná hrát svou roli ve světě. Děkuji za vaše prohlášení. Myslím si, že je to opravdu cený materiál k diskusi, protože už vidím, jak dlouhý seznam řečníků máme. Myslím, že bychom měli už od začátku začít omezovat čas, protože jinak by se nám to mohlo vymknout z ruky. Dvě minuty, souhlasíte? Pan Salafranka. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane generální tajemníku. Toto vystoupení přichází ve velmi zajímavém okamžiku v kontextu nadcházejícího summitu v Chicagu. Vy na začátku jste se setkal s panem Barosem a společně jste vyjádřili přání posílit vztahy mezi EU a NATO, jak jste říkal i dnes na začátku svého vystoupení. Já bych byl rád, abyste nám zcela otevřeně řekl, ne pozitivní aspekty té operace jednotného ochránce v Libii, ale jaké jsou takové širší perspektivy. Za druhé, jaký rozdíl existuje mezi různými členy organizace, pokud jde o jejich geografickou působnost. Od Libie po Afganistán přes další možné intervence NATO v situacích, jako je třeba Sýrie nebo Somálsko. Jak se díváte za třetí na vztahy s Ruskem a s některými zeměmi bývalého Sovětského svazu a jakou roli v této chvíli pořád hraje Turecko pro intenzivnější rozvoj vztahů mezi NATO a EU? A poslední otázka. Do jaké míry role Spojených států do budoucna musí být zachována. To znamená, do jaké míry musí USA hrát pořád ještě vůči roli v rámci organizace. Všichni jsme sledovali eh, kritiky ze strany ministra obrany USA, pokud jde o tu libyskou operaci. A mě by zajímalo s ohledem na pooling and sharing, jak se díváte na organizaci tak důležité události, jako je právě summit v Chicagu. Děkuji, pane předsedo. Kopa. Paní Kopa. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Má otázka se týká jaderných zbraní v Evropě. Existují ještě nějaké další sklady jaderných zbraní, vzhledem k tomu, jak vypadají plány na obranu, zajímalo by mě, jaké kroky by měla aliance podniknout, eh, pokud jde o zachování tohoto štítu, aby byla zajištěna obrana Evropy, ale zároveň, aby existovala možnost eh, snižovat eh, počty jaderných zbraní na evropském kontinentu. A jak si myslíte, že do toho vstupují hrozby ze, státu, jako, ze států, jako jsou Irán a Korea? Bohdan Kryš. Děkuji a čtyři připomínky k tomu, co říkal generální tajemník. Za prvé, od našeho posledního setkání ve Washingtonu před dvěma měsíci, kdy jsme hovořili o tom, jakým způsobem veřejně prezentovat koncepci Smart Defense, Zajímalo by mě, zda v této oblasti byly učiněny některé kroky, protože to je klíčová záležitost. Je to, bude to tedy klíčový výsledek eh, summitu v Chicagu. A také otázky, které se týkají capabilities. To jsou věci, které jsou tak složité, že se těžko převádějí na obecně srozumitelný jazyk. Udělali jste v tom nějaký pokrok? Za druhé, existují nějaké nejasnosti ohledně toho, co v druhé polovině roku 2013 a 2014 by se mělo dělat? v Afganistánu, jak má fungovat ISAF. Hovoří se o tom, že by se měly tyto akce omezit na podporu afgánských bezpečnostních sil. Byly v tomto už přijaty určitá rozhodnutí a jak se budou směřovat ty budoucí mise ISAF po roku 2014. Bude to pořád na základě koalice nebo na zásadě rozšířeného MTNA. A za třetí, generální tajemník vždy eh, podporoval agentury. My víme, že ten proces se pokračuje vpřed. Zdá se, že to je také výsledkem posledních kroků, které by bylo nutno veřejně prezentovat, ale bylo by třeba zachovat level of ambition, abych tak řekl, to znamená eh, naši úroveň ambicí, protože tak eh, bylo dohodnuto na summitu v Lisabonu. A má otázka, která s tím souvisí. Pokud jde o strukturální reformu kterou provádí na to, tak by mě zajímalo, zda zachová tuto naši úroveň ambicí do budoucna. Děkuji. Děkuji, paní Latford. Thank you very much. Uh, děkuji. Pane předsedo, pane generální tajemníku, děkuji za to, že jste mezi nás dnes přišel. Zeptám se vás podobně, jako jsem se zeptala vašeho předchůdce před 6 lety. Uh, EP provádí šetření v souvislosti s naší zprávou z února roku 2007 o mučení a tak dále. A mě by se mě by zajímalo, jak vypadá rámec na to a zejména dohoda ze 4.10.2001, když se na to odvolalo na článek 5 a některé z odsouhlasených kroků měly posílit inteligentní spolupráci, pokud jde o boj proti terorismu a dále poskytnout eh, přístup eh, spojencům eh, USA k evropskému vzdušnému prostoru, pokud jde o air refueling. Zajímalo by mě, zda to probíhá multilaterálně nebo bilaterálně a zda tyto dohody pomohly nelegálním praktikám, jako je nelegální vydávání i mučení. Takové země jako Litva a Rumunsko, které zatím ještě nejsou členy, se mezi lety 2001 až 2004 snažili vstoupit do NATO. Zajímalo by mě, zda jste někdy měl příležitost prošetřit tvrzení, že NATO bylo určitým způsobem zapojeno do těch eh, akcí zpravodajských služeb, do té spolupráce zpravodajských služeb? Měli jste šanci to vyšetřit? Provedli jste takovéto šetření? A můžete nás ujistit, eh, rozhodně ujistit, že na to žádným způsobem nebylo zapojeno do toho, eh, co jsem tady uváděla, to znamená nelegální vydávání, mučení a tak dále. Děkuji. Paní Lochbiller. Ale já myslím, že bychom se trošku měli zaměřit také na summit v Chicagu. Děkuji. Můj první bod souvisí s tím, co říkala právě paní Ledford, protože jsme měli slyšení ve výboru pro lidská práva a tam se jednalo o pokračování těch přiletů CIA a tak dále. A vyzvali jsme nebo pozvali jsme na to, vy jste se měli účastnit, ale nakonec jste se rozhodli, že nepřijdete na toto slyšení. Takže já bych vás chtěla jenom pozbudit v tom, abyste alespoň zodpověděl dotazy naší zpravodajky. Moje druhá otázka. Mohli byste se trochu vyjádřit eh, k výsledkům eh, zasedání Rady NATO, NATO Rusko, které proběhlo minulý týden a můžete nám také říci, zda systém obrany NATO bude bodem na pořadu jednání na summitu v Chicagu. Děkuji. Pan Pianeta z italského parlamentu. Děkuji, děkuji. Pane generální tajemníku, hodně jste hovořil o možnosti, aby Evropa plnila obranou funkci. To znamená, nemůžeme být jenom spotřebitelem bezpečnosti, ale také producentem bezpečnosti. A všichni musí mít prospěch z této efektivnější evropské obrany. Mám otázku, pane generální tajemníku. Jak nahlížíte na možnost spolupracovat mezi Smart Defense a Pooling and Sharing, například pokud jde o oblast Kosova a Balkánu? A druhá otázka. v Chicagu nebude zastoupeno Rusko. Jak se na tu věc díváme? A jak na tuto nedostatečnost nebo absenci bude reagovat na to? Děkuji. Děkuji. A nyní bych rád už uzavřel seznam řečníků a dávám slovo generálnímu tajemníkovi. Děkuji za vaše otázky. Nejdříve tedy pan Salafranka. Jaké poučení si můžeme vzít z naší operace v Libii? Rád bych zdůraznil dvě důležité věci. Za prvé, je opravdu možné, aby evropští spojenci spolu s Kanadou poskytli většinu aktiv v důležité operaci. To znamená, aby hráli vůči roli. A to je skutečně pozitivní ponaučení z naší libyské operace, že i přes období ekonomických úspor Evropa povstala a vzala na sebe zodpovědnost za tuto operaci. Druhé ponaučení. Evropští spojenci nemají velké množství kritických vojenských eh, aktiv. A pokud Evropa má sehrávat důležitou úlohu do budoucna ve světovém řízení krizí, tak do těchto kapacit musí investovat. Jedna otázka je to tankování paliva z letadla do letadla za letu. Já už jsem o tom hovořil. Hovořil jsem o tom i v souvislosti s tím, že Evropská obraná agentura na sebe vzala tuto iniciativu, snaží se takováto aktiva vybudovat, poskytnout. My si toho ceníme. A další důležitá věc je v oblasti zpravodajských služeb. Evropa také potřebuje tyto kapacity, takže já bych podpořil evropské spojence v tom, aby investovali do těchto důležitých kritických vojenských kapacit do budoucna, protože právě toto jsou ta největší ponaučení z naší libyské operace. Také jste se mě ptal na to, zda by si zda by bylo možné si představit, že se NATO zapojí do nových operací. Konkrétně jste se zmínil o Sýrii a Somálsku. K Somálsku. Ne, to je operace, kterou vede Africká unie. My poskytujeme určitou podporu Africké unii v Somálsku, ale primárně je to africká operace vedená Africkou unii a myslím si, že to je ten správný přístup. Pokud jde o Sýrii, nemáme vůbec v plánu do Sýrie zasahovat. Velmi často se mě ptají, proč Libie a ne Sýrie. Odpověď je velmi jasná. V Libii jsme měli mandát OSN a v Sýrii mandát OSN nemáme, ale navíc si myslím, že Sýrie je úplně jiný případ. Je to mnohem složitější politicky, nábožensky a také pokud jde o složení, o etnické složení. A to je důvod, proč si myslím, že regionální řešení se silným zapojením zemí z regionu je tou správnou cestou vpřed. Je mi opravdu velmi líto, že Bezpečnostní rada OSN nedosáhla konsensu o e, právně závazném usnesení, ale cením si toho, že všichni členové Rady bezpečnosti OSN podpořili prohlášení předsednictví, které je teď základem pro plán, který má být základem pro vyřešení problému v Syrii. Doufám, že syrské vedení splní požadavky syrského lidu. A je mi opravdu líto těch dopadů na syrský lid. Ptal jste se mě také na Turecko a na vztah mezi NATO a EU. Všichni víme, že naše vztahy mezi NATO a EU ještě nedosáhly svého plného potenciálu, ale nemyslím si, že za to můžeme obvinovat jedině Turecko. Já jsem předložil několik pragmatických návrhů, jak bychom mohli postoupit vpřed. Konkrétně jsem navrhl, aby Evropská unie uzavřela zvláštní uspořádání mezi Tureckem a Evropskou obranou agenturou a obsahovalo by to také opatření, které by se, která by se týkala bezpečnosti mezi EU a Tureckem. A na druhé straně Turecko by samozřejmě mělo přijmout to, že spolupráce mezi NATO a EU probíhá se všemi 27 státy EU. Myslím si, že je to pragmatický balíček řešení, který by nás mohl posunout vpřed ale zatím jsme bohužel nepozorovali žádný pokrok v této věci. Konečně jste se ptal na roli USA v rámci NATO. Není to žádná převratná zpráva. To, že USA jsou dominantním aktérem, dominantním spojencem v rámci NATO. Zaznamenali jsme určitý vývoj od konce studené války. Poté se ještě jasněji ukázalo, že Spojené státy mají lvý podíl na celém tom, jak bych tak řekl, bezpečnostním břemeni. Ale dnes evropští spojenci na to představují pouze 20 všech výdajů na bezpečnost v rámci aliance. A tím je řečeno vše. Takže cesta vpřed je ta, že Evropa musí investovat do potřebných kapacit a v době úsporných ekonomických opatření si myslím, že jediný způsob je pomáhat eh, si navzájem prostřednictvím toho, čemu já říkám smart defense a čemu Evropská unie říká pooling and sharing. Paní Kova se mě ptala na raketovou obranu. Dovolte mi zdůraznit, že raketová obrana není namířena proti žádné specifické zemi, ale proti hrozbě, ať už pochází odkudkoliv. A fakt je, že více než 30 zemí ve světě má raketovou technologii, anebo si ji hodlá pořídit. Některé z nich jsou také schopny zasáhnout území NATO a právě proto jsme se rozhodli vytvořit eh, systém raketové obrany v NATO. Není to namířeno proti žádné specifické zemi, ale proti hrozbě jako takové. Bohdan Klich se mě ptal na to, jaké kroky byly učiněny v zájmu podpory Smart Defense. Pracovali jsme a pořád ještě pracujeme na velmi konkrétním balíčku, který by měl být příští měsíc přijat na Čikákském summitu. V tomto balíčku budeme mít více než 20 konkrétních eh, projektů. Identifikovali jsme státy, které budou hrát vůči roli v těchto mnohonárodních projektech. Tyto projekty pokryjí širokou řadu oblastí, kde potřebujeme lepší kapacity, pokud je o společnou logistiku, údržbu, školení, vojenské technologie. A toto vše bude možné, protože spojíme své síly pod hlavečkou Smart Defense. V Afganistanu. Jaký bude profil mise po roce 2014? Je jasné, že existuje dohoda o tom, že bude pokračovat školící se pod vedením NATO. Takže po konci roce 2014 skončí mise ISAF, ale my tam zůstaneme zaangažováni a NATO povede i po roce 2014 školící misi. Dále diskutujeme ještě o tom, jakým způsobem, ale je jasné, že to bude tedy školení a výcvik na podporu afgánských bezpečnostních složek. Takže Nebude to tedy ta koalice ochotných, ale bude to mise vedená na to. Pořád diskutujeme o tom, zda potřebujeme ještě další kapacity k tomu, abychom chránili ty naše školitele. Takovéto rozhodnutí bude přijato na Čikákském samitu. Pokud jde o reformu na to nedošlo k žádné změně, pokud jde o úroveň ambicí. Úroveň ambicí zůstává beze změny. Ale provádíme reformu, aby ty naše struktury byly efektivnější, abychom dokázali té své úrovně ambicí dostat i do budoucna. Baronka Ledford se mě ptala na aktivaci článku 5 na to. K tomu došlo 12. září 2001, den po teroristických útocích v USA. Mohu vám říci, že to, co jsme udělali a pořád ještě děláme, je to, že vytváříme a zavádíme námořní protiteroristickou operaci, Tato operace pořád ještě probíhá ve středomorské oblasti. To jsme udělali a mohu vás ujistit, že na to samozřejmě žádným způsobem nebylo zapojeno nebo není zapojeno do nelegálních činností, jak jste uvedla, nebo jak jste se mě ptala. Paní Lochbiller se ptala na zasedání Rady NATO Rusko, které proběhlo minulý týden. Byla to velmi dobrá schůze, kde jsme hovořili o pokroku ve spolupráci mezi NATO a Ruskem. V uplynulých dvou, třech letech jsme zaznamenali opravdu podstatný pokrok v našich vztazích. Máme posílenou spolupráci v Afganistánu. Rusové poskytli pro nás transitní režim, mimo jiné. Máme spolupráci v oblasti boje proti obchodování s drogami, se zbraněmi a tak dále. Takže ve všech těchto oblastech pozorujeme zvýšenou spolupráci s Ruskem. Máme i určité záležitosti, kde se nezhodneme. Gruzie, to je jedna z těchto věcí. My trváme na tom, že je třeba plně respektovat gruzínskou územní svrchovanost a celistvost. Jsou i další oblasti, kde nespolupráceme, ne, nesouhlasíme. Pozvali jsme Rusko k tomu, aby spolupracovalo na raketové obraně, ale nedosáhli jsme pokroku, nicméně rozhovory pokračují a já doufám, že jednoho dne se nám podaří uzavřít dohodu v oblasti spolupráce na poli raketové obrany. Takže celkově řečeno, byl to velmi pozitivní meeting na zasedání Rady NATO Rusko. Pane Pianeto, vy jste se ptal na implementaci Smart Defense a Pooling and Sharing eh, v oblasti Kosova a Balkánu. Možná bych to trochu rozšířil. A zdůraznil bych potřebu úzké spolupráce mezi NATO a Evropskou unii, pokud jde o Kosovo. A budu velmi upřímný. Velmi mě znepokojuje fakt, že evropská operace EULEX nemá dostatek zdrojů. Což eh, z praktického hlediska má velký dopad také na NATO, protože naše operace KFOR – bude tím pádem ovlivněna. Musíme na sebe brát úkoly a zodpovědnosti, které nebyly původně naplánovány, především v severní části Kosova. Věříme, že potřebujeme úzkou koordinaci, která zajistí, že si správně rozdělíme práci mezi NATO a EU a velmi rádi bychom viděli velmi silnou misi EULEX a silnou roli EU, takže využijte svého vlivu, abyste se ujistili, že EULEX bude náležitě financován. A konečně jste se ptal na Rusko, na summit eh, v Chicagu a na Rusko. My nebudeme mít eh, summit s Ruskem v Chicagu. Já jsem hovořil s prezidentem Putinem před několika týdly, týdny a dohodli jsme se na tom, že vzhledem k velmi nabitému politickému programu v Rusku, vzhledem k tomu, že jen pár týdnů před samitem NATO bude inaugurován jako nový prezident. Bylo by velmi složité aby v Chicagu probíhal summit Rusko na to, ale dohodli jsme se, že se bilaterálně co nejdříve sejdeme. Měli jsme také setkání na to Rusko minulý týden, jak už jsem říkal, takže naše spolupráce bude pokračovat, naše vztahy s Ruskem nezávisejí na jedné schůzi, i když na té nejvyšší úrovni. Mimochodem, pozvali jsme Rusko, aby se zúčastnilo našeho zasedání ICF v Chicagu. Takže budeme pokračovat eh, ve svém dialogu s Ruskem. Děkuji. Oh, eh, da, další řečník je pan Tanok. Děkuji, pane předsedo. Jsem tady. Eh, skupina ECR to velmi vítá. Pokud jde o Líbii, tak mám pocit, že je jasné, že letecká síla nebyla schopná dosáhnout vojenských cílů. Bylo by potřeba také některé pozemní jednotky, eh, především některé zvláštní jednotky eh, ze zemí GCC. Souhlasil by se s tím a Eh, je tam určité nebezpečí eh, některých zbraní, které by mohly padnout do nesprávných rukou al kaidy a eh, to by nás samozřejmě znepokojovalo. Pokud jde o summit v Chicagu, tak jsem si přečetl, že američané souhlasili s tím, že svůj odchod odsunou o dalších deset let na rok 2024, takže Afganistán by se mohl stát jakýmsi klientem systém západní bezpečnosti a afgánská armáda ta vlastně nepřevezme tu zodpovědnost a nebude hájet bezpečnost pro svou vlastní zemi. A jak vidíte situaci po roce 2014, pokud jde o, tedy v souvislost také s ostatními zeměmi, Pakistán, Čína, Eh, po ukončení mandátu ISAF. Budou tam nějaké velké změny a potom eh, další důležité téma a to duplikace mezi ISDP a NATEM. Eh, tady jsme měli některé věci, pokud jde o roh Afriky a všichni se tady invest, investují do kyberbezpečnosti, klimatické změny a související bezpečnost a tyhle věci. Je tady nedostatek finančních prostředků eh, pro obraný eh, průmysl v našich zemích, tak jak eh, můžeme tedy odůvodnit tuto duplikaci úsilí? Zdá se, že to není na místě v tuto dobu. Děkuji, pan Serius Volsky, předseda naší delegace pro NATO. Pane generální tajemníku, chtěl bych vás tady eh, přivítat za naši delegaci v Evropském parlamentu pro NATO. A nejprve, pokud jde eh, o eh, to, jak se sami vnímáte, máte větší sebedůvěru než my evropské instituce. Už několik let všichni souhlasí s některými věcmi, ale realita ještě není taková, jak bychom si přáli. A mě by Eh, zajímalo, jak by mělo vypadat eh, sdílení eh, úkolů mezi Evropskou unii a NATO. A druhá otázka, víte, že Evropská unie má problémy se zadlužeností a proto také klesají rozpočty na vojenské kapacity a na rozpočet na obranu. Jaké řešení byste tady v tom viděl, protože to může mít dlouhodobě strategický dopad na naše schopnosti Evropské unie i NATO? Děkuji. Pan eh, Singiris, předseda Litevského výboru pro zahraniční věci. Pane generální tajemníku, pane Broke, Broku, eh, jsme eh, jedním z nových členů NATO a máme sousedství eh, s někdejším Kalini, eh, k, Königsbergem, tedy Kaliningradem a, a eh, máme tady tedy tyto zájmy ve spojení s Malým ostrovem uvnitř Evropy a v rámci paktu NATO a e, na e, setkání Rusko-NATO e, byly řečeny skvělé věci, to vypadá dobře, zmínil jste drogy a další opatření v dalších oblastech, například také v souvislosti s Afganistánem, ale pokud jde o náš společný prostor NATO, tak tady by mě zajímalo, jestli také posílíme naše kvality hájení hranic. Obáváme se, že eh, v oblasti Kaliningradu eh, se eh, šíří určité kroky, které nás ohrožují. A tomu se nevěnuje dostatek času. Mě by zajímalo, jak vnímáte situaci v tomto regionu v Kaliningradu a jak zareagujete na ty nové události. Děkuji. Další eh, řečnice. Děkuji, já bych si přála takové upřesnění a týká se to oblasti proti raketových systémů. Pane Nasmusne, v říjnu 2010 jste hovořil o dodatečných nákladech pro eh, protiraketový systém data ve výši 200 milionů eur. A v současné době interní studie NATO hovoří o tom, že je to příliš málo. Tedy vy v současné době vycházíte z jaké částky? A nyní ještě otázka, týká se to jaderné politiky. E, je možné již nyní říci, k jakému výsledku dojde přeskum jaderné strategie? A týká se to taktických atomových zbraní v Evropě. Jaký je váš postoj k této věci? A jste proto, aby tyto zbraně byly staženy? A ještě otázka, je to doplnění k otázkám o Afghánistánu. Hovořili jste o misi školicí misi, vzdělávacími ty. Má to být v rámci mise NATO? A pochopila jsem to správně, že v rámci že, že má zůstat pouze u tedy vzdělávací mise, je to naplánováno takto, že již do toho nebudou zapojeny bohojové akce. A zároveň by mě zajímalo, jak přesně velká má být ta mise NATO v Afghánistánu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že v tuto chvíli se vyjádřily všechny skupiny, máme ale stále ještě mnoho řečníků. Souhlasíte s tím, že každý bude mít minutu a půl, tedy že to trochu zkrátíme pro ty další řečníky? Dobře, eh, slovo má pan Lizek. Děkuji bardzo, pane předsedající, paní sekretářu generální. Jako... Děkuji, pane předsedo, pane generální tajemníku. Jako místo předseda podvýboru pro obranu a bezpečnost jsem velice pečlivě naslouchal tomu, co jste říkal. A říká se to velice silně našeho výboru. Mnohé z těch věcí budeme muset ještě prohovořit, například spolupráce NATO v oblasti společné obrané bezpečnostní politiky. Zpráva parlamentu, která vznikla v posledních měsících a byla připravena v mém podvýboru, jednoznačně podtrhuje, že nejdůležitější záležitost a proto jsem velice potěšen vašemi výroky a jsem velice rád, že existuje spolupráce EU a NATO v této oblasti. Tedy tam, kde současně dochází k tomu, že se konají mise, a ta spolupráce je lepší než v minulosti. Říkal se to, když se hovořil například o Afghánistánu či o Somálsku, dříve docházelo k problémům v komunikaci, ale nyní se to již zlepšilo. To byly tedy mé poznámky. A má otázka se týká Gruzie. Chci se zeptat, budete zmiňovat problém Gruzie v rámci šikáského samitu? Gruzie je zemí, které jsme tak říkajíc otevřeli dveře v rámci samitu v Bukarešti a současná politická a vojenská situace v oblasti Kavkazu je velice napjatá, proto se ptám, zase se tedy téma Gruzie bude zmiňovat na samitu v Chicagu a pokud ano, v jakém kontextu. Děkuji. Děkuji, slovo má pan Droba, místo předseda eh, slovenského výboru. Eh, děkuji, pane generální eh, tajemníku. Chtěl bych položit otázku k tragické nehodě na lodě ve, středu, Středním moři v 8. března a já vím, že na to tady není tím hlavním vyníkem, ale chybí mi tady jasné rozdělení zodpovědnosti i v tom, jak eh, tuto otázku řešit eh, nebo situaci do budoucna. Mě by zajímalo, co by na to mohlo udělat proto, aby se podobným eh, událostem zabránilo a jak se tedy v tuto chvíli na to oficiálně staví k této záležitosti. Pan Kirilov. Thank you, Chairman. Mr. Secretary. Děkuji, pane předsedo, pane generální tajemníku, děkuji vám za vaše vyjádření, děkuji vám za jasné uh, odpovědi souhlasím eh, s tím, eh, když hovoříte o tom, že je potřeba, aby eh, Evropa byla prozíravá a myslela do budoucnosti. Teď mám otázku. Je tady jasná tendence v rámci USA, pokud jde o posun svých vojenských zájmů v Ázii a také tedy přemístění kapacit. A mě by zajímalo, jestli eh, uvažujete nad tím, jak by situace mohla vypadat, kdyby eh, Evropská unie se mohla stát jediným eh, aktérem v takové zemi velikosti Líbie bez přítomnosti USA. Hovořilo se tady o summitu v Chicagu, ale s ohledem na tom, že dosáhneme poolingu a sharingu, jak hodnotíte situaci, pokud v blízké budoucnosti Evropa má být schopná eh, pustit se do eh, tak velké operace, kdyby to, kdyby to mohlo být, jak to hodnotíte? Pan Andrew Duff. Největší vojenskou hrozbou, eh, které v tuto chvíli čelíme, pravděpodobně je vývoj v Iránu. Nemyslíte si, že by bylo rozumné vyzvat Izrael, aby se zúčastnil eh, šikákského samitu, aby tam mohla být tato věc prohovořena, tedy tato eh, kritická, stále se zhoršující situace? A je pravda, že Turecko takový návrh zablokovalo, tedy že bylo proti tomu, aby byl Izrael přizván k tomuto samitu? Pokud jde o Turecko, zajímalo by mě, jaký je dopad na spolehlivost Turecka jakožto klíčového partnera NATO Eh, na, tedy pokud jde o eh, uvěznění eh, velké části generálů Turecka, pracovníků generálního štábu. Další řečnice, dvě otázky. Paní Lezing o tom už hovořila. Mě by zajímaly náklady protiraketové obrany a mohl by se také vyjasnit, jaké území tím bude pokryto. Bude to NATO a budou to členské státy NATO a EU a e, nebo tam bude nějaké území, které by touto obranou pokryto nebylo. Potom druhá otázka, která se týká lodě e, s migranty. Mě by zajímalo, jestli NATO zahájilo nějakou, nějaké vyšetřování Eh, chcete vnitřně eh, tyto věci nějakým způsobem vyšetřit a mohli byste nám potom eh, říci, jaké jsou výsledky? Yeah, um, thank you very much. Děkuji. Velmi Eh, stručně, budu muset odpovědět na vaše otázky, protože nemáme čas, ale pokusím se eh, vše pokrýt. Nejprve pan Tenok. Měl se tady obavy eh, o Afganistán. Říkal jste, že to bude takový klient západu, pokud jde o bezpečnost. A já nevím, jestli bychom na to měli se dívat tímto způsobem. Afganistán samozřejmě bude potřebovat naši pomoc, také po roce 2014. Zpráva eh, v médiích, o které jste, na kterou jste narážel, souvisí eh, s pokračujícím vyjednáváním mezi USA a Afganistánem o eh, dlouhodobém strategickém partnerství mezi USA a Afganistánem. A já si myslím, že toto dlouhodobé partnerství vyšle klíčový signál, který bude určitým uklidněním pro afgánský eh, lid a také pro sousední země Afganistánu. A vyšle to také velmi silný signál nepřátelům Afganistánu v tom eh, smyslu, že jim nestačí pouze čekat, až eh, mezinárodní jednotky opustí Afganistán, protože my tam i nadále budeme zastoupeni, eh, budeme mít podpůrnou úlohu samozřejmě, protože plnou zodpovědnost ponesou afgánské jednotky, afgánské síly. A to znamená, že oni nebudou naším nějakým klientem. E, Afgánské e, bezpečnostní jednotky až do roku 2024 budou e, tedy mít plnou zodpovědnost a my jim budeme pouze pomáhat. Je to suverénní stát, stát, který se chápe své zodpovědnosti i v oblasti bezpečnosti. A já si myslím, že to bude mít také pozitivní dopad na dynamiku v celém regionu, protože sousedy, sousedé Afganistánu, především Pakistán, samozřejmě jsou znepokojeni budoucím vývojem v Afganistánu a je mimořádně důležité, ujistit i sousední země, že po nás nezůstane nějaké eh, bezpečnostní vákuum. Afganistán bude poměrně dobře fungujícím státem, který bude schopen postarat se o svou vlastní bezpečnost a to eh, díky eh, velmi eh, účinným bezpečnostním silám v Afganistánu. Tak to vnímám. Bude to samozřejmě výzva, ale jsme na dobré cestě. Eh, nedávno došlo samozřejmě eh, ke spektakulárním útokům, útokům v Kábulu, ale eh, byly tady velice dobře fungující afgánské jednotky, které si s tím dobře poradily velice profesionálním způsobem a to je dobrá zpráva. Takže já věřím tomu, že Afganistán zvládne bezpečnostní situaci a celkově bude schopné tu situaci zvládnout, až my eh, stahneme jednotky ISAF, e protože my tam vlastně i nadále je budeme podporovat. A mezinárodní společenství se navíc zavázalo, že eh, bude eh, se účastnit financování bezpečnostních je sil v Afganistánu po roce 2014 až ukončíme operaci ISAF e v roce 2014. Bude tam 350 tisíc osob v bezpečnostních silách Afganistánu a to samozřejmě bude přesahovat finanční hady a právě proto se mezinárodní eh, společenství na Ponské konferenci zavázalo, že se bude podílet na financování bezpečnostních sil Afganistánu i po roce 2014. S těmito eh, přísliby důvěřuje tomu, že Afganistán dokáže stát na vlastních nohou a důležité samozřejmě je, že Afganistán nebude v tom osamocen. Na to a Evropská unie, společná uh, obrana a bezpečnostní politika EU. Uh, eh, ano, tady je důležité, abychom zabránili duplikaci nebo uh, nějakému soupeření, Měli bychom si vzájemně pomáhat a měli bychom zajistit, že to, co dělá Evropská unie, doplňuje eh, úsilí NATO nebo činnosti NATO a naopak. Toho bychom se měli držet a myslím si, že se s tím dokážeme poměrně dobře poradit. Samozřejmě jsou tady různé politické výzvy, pokud jde o partnerství eh, NATO a Evropské unii, ale přesto všechno jsme zajistili, eh, že eh, pokud jde o naše pracovníky, tak je vzájemně velmi dobře koordinujeme a to v dohodnutých politických rámcích. A Kdybych to řekl konkrétně, pokud jde o iniciativu eh, Smart Defense a NATO a, a, eh, iniciativu Pooling and Sharing Evropské unie, tak jsme tady vynikajícím způsobem spolupracovali. Vzájemně jsme doplňovali naše aktivity. Pan uh, Volsky se mě v této souvislosti nebo ve stejném duchu zeptal, jak si představuju uh, sdílení úkolů, rozdělení úkolů mezi NATEM a Evropskou unii. A já už jsem eh, zmínil jeden velice konkrétní příklad a eh, to byla ta kapacita tankování paliva z letadla do letadla za letu a Američané ty mají mnoho tankerů, a takže tam nemáme nedostatek eh, těchto eh, schopností, ale eh, v Evropě to není k dispozici. A proč bychom to měli duplikovat? Samozřejmě je to zodpovědnost Evropy a samozřejmě je to úkol Evropské obrané agentury a my oceňujeme, že tato agentura přišla s iniciativou v této oblasti a to je velice konkrétní e, příklad. Pokud bych ale měl o tom pohovořit obecněji, tak e, operujeme na stejných scénách v Afganistánu. Eh, Evropská unie má policejní misi, máme tam vojenskou misi, my tedy v Kosovu a Evropská unie má policejní misi a NATO tam má svou misi ale to je pouze příklad rozdělení úkolů ve stejné oblasti operace, operací. A dovedl bych si představit, že pro Evropskou unii by Eh, mohlo být důležitější působit v Africe než třeba pro NATO. Takže pokud jde o geografické zaměření, specifické eh, úkoly, o to, kdo bude hrát jakou roli, tak já tady jasně vnímám, že jsme schopni sdílet eh, úkoly a neduplikovat je. Také tady byl dotaz na důsledky uh, snižujících se rozpočtů. Já si myslím, že už jsem se o tom eh, zmínil a měli bychom od eh, čistě národních řešení přejít na nadnárodní řešení. Jednotliví eh, spojenci sami o sobě by nedokázali si obstarat důležité vojenské prostředky v budoucnosti, ale podaří se nám to, když budeme postupovat společnými projekty. Například dopravní eh, eh, letadla, máme C17 a Švédsko a Finsko a další eh, deset partnerů tady spojilo své úsilí a společně zakoupili tři dopravní letadla C-17. Každý sám za sebe by toho nebyl schopný, ale společně tedy mají k dispozici tři a mohou to využívat, takže to je vynikající eh, příklad eh, inteligentní obrany a tedy smart defense a tento koncept by měl být rozšířen, měly by se tím eh, inspirovat i další oblasti. Pan Singriff, pokud jde o otázku Kaliningradu, nasazení v Kaliningradu a ano, to je opravdu znepokojivá otázka, na zasedání Rusko na to jsme o tom také hovořili, protože my tam otevřeně hovoříme o všech otázkách a je naprostým plítváním prostředků, kdyby se Rusové rozhodli ofensivní vojenské kapacity eh, takto rozvinut proti eh, území NATO, protože NATO rozhodně nemá záměr napadnout Rusko, takže je to plítvání prostředků, když eh, chtějí investovat eh, takto velké částky do ofenzivních zbraní proti NATO, proti umělému nepříteli, který vlastně neexistuje. tyto eh, finanční prostředky by bez pochyby byly užitečněji eh, využity na modernizaci ruské společnosti, na ekonomický rozvoj. Takže to je mé vyjádření. Paní Lezing. Nemám žádná nová čísla. Ta čísla jsou stále stejná dodatečné náklady k propojení eh, existujících protiraketových eh, systémů, tak aby ten systém byl schopen chránit veškeré obyvatelstvo všech zemí NATO a aby byly pokryty všechny eh, evropští spojenci NATO Tyto eh, náklady budou činit 200 milionů euro, takže žádné nové číslo nemám. Budeme se stále držet tohoto čísla. Ale to samozřejmě ještě není všechno, protože dlouho v minulosti spojenci NATO se zavázali, že budou eh, investovat eh, proti protiraketové obraně v určitých, na určitých scénách, což znamená, že se budou vysílat jednotky a to bude činit asi 800 milionů eur. Ale navíc za pouze 200 milionů euro bude možné rozšířit ochranu našich nasazených jednotek na ochranu veškeré naší populace. Takže já si myslím, že to je poměrně eh, dobrý krok. Potom eh, jste se mě ptali na postoj k jaderným politikám. Já bych byl velice rád, kdyby byly sníženy taktické jaderné zbraně, ale musím vám říci, že v tomto případě musíme velice pečlivě sledovat, jak je v této oblasti na tom Rusko. Protože je tady nepoměr, zatímco spojenci NATO výrazně snížili svůj pocit, počet jaderných zbraní od studené války, tak Rusko eh, nepostupovalo stejným směrem. Takže je tady velký nepoměr a pokud máme skutečně snížit počet jaderných zbraní, což by samozřejmě bylo dobré, tak musíme zajistit, že to bude probíhat eh, na, na obou stranách vyváženým způsobem. K Afganistánu Eh, školící mise bude eh, školící misí a naši školitelé samozřejmě musí být chráněni. A my v tuto chvíli diskutujeme o tom, jakým způsobem tuto ochranu zajistit. Nejsme naivní, Musíme se postarat o to, no, aby eh, své školící aktivity mohli provádět v bezpečném prostředí. Pan Lisek se ptal na Gruzii a já si myslím, že jsme vyslali velmi povzbudivý signál, eh, nebo že pošleme povzbudivý signál z Čikákského samitu Gruzii, ale Čikákský eh, summit není summitem o rozšíření nerozšíříme počet budoucích členů ani o Gruzii, ani o další země. Eh, chceme no, mm, tady samozřejmě byly provedeny reformy a to zohledníme eh, na, Čikákském eh, samitu. Pan Drobal se ptal na to, co se stalo s lodí Eh, uprchlíků a paní Brandner, nebo eh, migrantů a paní Brandner se také zmínila o stejné otázce. A musím říci, že to je opravdu velice tragická a nešťastná záležitost, ale chtěl bych především zdůraznit, že na to spojenci NATO, eh, udělali mnohé kroky pro záchranu životů během našich operací v Libii. Zabránili jsme masakrů na eh, libijském lidu a myslím si, že jsme to udělali opravdu mnoho pro záchranu lidí. Spojenecké lodě se účastnili na záchraně asi 600 lidí. Takže bych chtěl, abyste si uvědomili, že toto je opravdu jádro naší operace v Líbii, že my jsme zachraňovali životy. Udělali jsme mnohé pro to, abychom poskytli informace Radě Evropy, která vyšetřila tuto událost. A stále jsme otevřeni, chceme poskytovat informace, které máme pokud nás o ně někdo bude žádat. A to je má odpověď, paní Brandner. Paní Trobal se ptal na to, jak chceme zabránit takovým událostem v budoucnosti. A já si myslím, že to, to není primární úkol NATO, protože eh, eh, povinnost pomoci lidem na moři, kteří jsou v nouzi, to je obecná zodpovědnost, to není něco, co by se konkrétně dotýkalo NATO. Ale samozřejmě eh, lodě spojenců budou eh, jednat podle své zodpovědnosti, stejně jako eh, jakékoliv jiné jednotky na moři, které naplňují svou zodpovědnost. Pan Kirilov se mě zeptal na novou obranou strategii USA, která eh, ukazuje, že se chce více zaměřit na azijsko-pacifickou oblast a eh, hovořil o tom, že my možná v některých oblastech budeme osamoceni, například pokud jde o operace v Líbii. Já bych chtěl zdůraznit, že je poměrně přirozené, že USA se zaměřují na ziskopacifickou oblast a, a to je také v zájmu Evropy. Je to nebo nedílnou součástí obrané strategie USA je i účast v transatlantickém partnerství a možná, že USA eh, sníží eh, svou přítomnost stacionárních jednotek v Evropě, ale eh, aby to kompenzovali, nebo jinak budou investovat do protiraketové obrany a budou nasazovat některé jednotky, které se budou zabývat třeba školení a školením a cvičením a v Evropě. Takže já si myslím, že transatlantické partnerství bude do budoucna stejně tak silné, jako bylo v minulosti. Ale doba se samozřejmě mění a my všichni se musíme přizpůsobovat novým výzvám v oblasti bezpečnosti. Andrew Duff se mě ptal na to, zda jsme uvažovali o účasti Izraele na Čikákském samitu, ale my jsme o tom opravdu neuvažovali nikdy. A ze stejného důvodu vám také můžu jasně odpovědět, že Turecko eh, žádné takové pozvání nezablokovalo, protože my jsme vůbec neuvažovali o tom, že bychom Izrael pozvali. Pokud jde o eh, soud v Turecku, eh, tak není úlohou NATO, aby se zabývalo interními soudními záležitostmi Turecka. Je to jejich eh, vnitrostátní záležitost a NATO se do toho nevněšuje. Je to na tureckých orgánech. Paní Brandner, tam už jsem odpověděl na otázku protiraketové obrany a jejich nákladů. Potom, pokud jde o území, které bude pokryto eh, protiraketovou obranou NATO, tak eh, tady to bude pokrývat eh, evropské země, které jsou eh, členy hm, Evropské spojence a spojence NATO. Takto jsme definovali pokrytí tohoto protirakotového obraného systému NATO. Hm. Four more speakers. Máme ještě čtyři další řečníky. Každý budete mít o něco méně než minutu, abychom eh, měli všichni čas. Pan Popovský je představitelem SVČ, musí jít na stejnou schůzi jako generální tajemník, takže měl mluvit potom, ale pak už by to nešlo. Budou ještě dva další výbory ještě do Chicaga, takže tam bychom ho pozvali, abychom eh, také slyšeli, jak se na to dívá Evropská služba pro vnější činnost. Takže teď má slovo paní Šalke. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane generální tajemníku. Má otázka se týká té věci, na kterou se ptal Andrew Duff. Napsala jsem o tom minulý týden také článek. Vy jste eh, říkal, že pokud jde o ta tvrzení, že se plánuje převrat v Turecku a tak dále, že to jsou domácí záležitosti, ale určitě to má dopad i na důvěryhodnost NATO. A to jak ten proces, tak i rozsudek. A důvěryhodnost eh, bude důležitá pro důvěryhodnost NATO. Vyšle na to tedy nějaké pozorovatele, aby se ujistilo, že tyto procesy probíhají v souladu s mezinárodními standardy? A dále ta obvinění jsou velmi závažná. Je třeba se ujistit, že lidé nebudou obvinováni neprávem a pokud se prokáží, že nebyla opodstatněna, že se s tím náležitě naloží. Děkuji, pan Pasku. Děkuji. USA také eh, provádí různé změny a my potřebujeme mít eh, trochu jiný náhled na ty věci, které se obvykle řeší na summitu. Myslíte si, nebo máte pocit, že spojenci jsou si vědomi toho, že je třeba spojit eh, takovýto náhled s těmi obvyklými věcmi v Chicagu. Je tam určitý prostor v této oblasti, protože strategický koncept byl, nebo strategická koncepce byla přijata na deset let. Děkuji. Paní Jegle? Ne. Já jsem se chtěla zeptat, jak se díváte na eh, kohezi, na soudržnost došly takové zprávy, že v pobaltských zemích jsou určité problémy v tom kontextu a rovněž eh, v kontextu operace v Libii bych se ráda něco zeptal. Podle mě tato operace svědčí o tom, že existují obrovské rozdíly, pokud jde o politický přístup k této operaci. Pan generální tajemník eh, to prezentoval optimisticky, já to chápu tak, že vy jste za to placen, abyste takto optimisticky vystupoval, ale já se na to dívám tak, že z politického hlediska nebyla tato operace žádným úspěchem. Děkuji. Děkuji. Mám tři malé otázky na pana Rasmusena. Vyslechli jsem si skvělou analýzu, kterou jste zde přednesl ohledně výdajů, které Rusko činí eh, pro rozvoj raket a velice pěkně bylo, jak jste říkal, že tyto peněžní prostředky by také mohly eh, být použity pro mírové prostředky pro rozvoj společnosti. já se chci zeptat, zda chcete něco podobného učinit v oblasti videů, které má NATO. Eh, po vývoji v Iráku, v Afghánistánu máte opravdu pocit, že po těch deseti tisících mrtvých, těch, kterých tam došlo, opravdu se zlepšil život tamních obyvatel a dále Řecko. Řecko vytává na vlastní obrov mnohem více než každý jiný členský stát. Chci se zeptat, může na to udělat něco pro to, aby byly vyřešeny problémy, které má Řecko s Tureckem, tak, aby Řecko mohlo snížit své výdaje na obranu? A dvě další krátké otázky. Pokud Kypr skutečně vstoupí do aliance. Můžete zajistit, jaká pak bude pozice Turecka? A poslední otázka. Víte, zda Velká Británie má k dispozici jaderské, jaderné zbraně na vojenské základně, které má na Kypru? Děkuji. Pan generální tajemník. Um, thank you. Děkuji. Nejdříve tedy paní Šake. Ne, na to opravdu není zodpovědné za to, aby vysílalo pozorovatele, kteří by měli sledovat soudní procesy probíhající v jednotlivých členských státech. Pokud by to bylo potřebné, tak si myslím, že máme jiné mezinárodní instituce, které by se mohly o tyto věci postarat. Takže nemáme v plánu vyslat pozorovatele na to, do Turecka. Pane Vašku, vy jste se ptal na summit v Chicagu a na možné vize. Já myslím, že bychom se měli dívat na summit v Chicagu jako na pokračování a na summit, který přispěje k implementaci strategické koncepce, kterou jsme přijali v Lisabonu před pár lety. Ve strategické koncepci jsme nastínili, hlavní úkoly na to a v Chicagu rozhodneme o tom, jakým způsobem je budeme implementovat. A to je součást té vize. To znamená, že ta vize není jen eh, nějaký takový horký vzduch, ale je to skutečně konkrétní záležitost. A proto my chceme v Chicagu přijmout bezpečnostní balíček, tedy obraný balíček, eh, který velmi konkrétně zaváže spojence na to k tomu, aby investovali do potřebných eh, vojenských kapacit v následujících letech za využití koncepce Smart Defense. Ale bude to také velmi jasné potvrzení transatlantického spojení. A myslím, že je to i součást té celkové vize. Může se stát, že ten summit v Chicagu bude tedy konkrétnější, ale pořád ještě bude součástí té celkové vize. A podle mě zde není žádná kontradikce, žádný rozpor mezi tím, že máme nějakou vizi a zároveň jsme schopni implementovat, protože není nic jednoduššího, než eh, vytvořit nějakou velkou vizi a oznámit skvělé cíle. Ale pokud nejste schopni, nemáte kapacity a ochotu k tomu, abyste skutečně naplňovali tuto vizi, tak eh, je úplně k ničemu. Takže to je ta nejlepší odpověď, kterou vám mohu dát. Chicago je podle mě součástí celkové vize, implementace té celkové vize. Pan Živěc eh, řekl, že v rámci aliance máme neshody. Pokud jsem vám dobře rozuměl, tak jste odkazoval především na operaci v Libii. Já vás musím opravit. Právě v Libii tomu není tak. Jak víte, všechna rozhodnutí v NATO jsou přijímána na základě konsensu. Takže kdyby zde nebyla podpora ze všech 28 členů NATO, tak bychom se nemohli účastnit této operace v Libii. Je pravda, že ne všichni členové NATO aktivně přispěli k operaci v Libii. Někteří, protože nemají ty potřebné zdroje, potřebné kapacity, a jiné z jiných důvodů. Ale fakt je, že všech 28 spojenců podpořilo operaci a souhlasilo s tím, že můžeme použít společný rámec na to, strukturu velení na to, že může být tato struktura použita pro operaci v Libii. Takže libyská operace byla jasným důkazem jednoty a solidarity v rámci naší aliance. A vojensky to byl velký úspěch. Implementovali jsme mandát OSN, abychom zabránili masakru civilního obyvatelstva. A to se nám podařilo. A udělali jsme to způsobem, který byl velmi citlivý. Minimalizovali jsme civilní oběti a doprovodné škody, takže mohu vám říci, že to byl skutečně velký úspěch. A konečně Pan Georgiou, pokud to tedy správně vyslovuji, vy se ptáte, zda život v Afganistánu se zlepšil. Všichni víme, že Afganistán to je složitá společnost a je to jedna z nejchudších zemí na světě. Ale mohu vám říci, že i přesto jsme pozorovali velký pokrok. Minulý rok jsme zaznamenali hospodářský růst téměř 8% v Afganistánu. Pokud je o školství a vzdělávání, tak tam jsme také zaznamenali obrovský pokrok. Teď už chodí do škol asi 7 až 8 milionů dětí. Z toho jednu třetinu tvoří dívky, které v minulosti vůbec neměly přístup ke vzdělání. Velký pokrok eh, byl zaznamenán také v oblasti zdravotnictví. Bylo otevřeno spousta nových zdravotnických eh, středisek. Prodlužuje se mm, průměrná délka života, klesá dětská úmrtnost. Postavili jsme tisíce a tisíce kilometrů nových silnic, které přispívají k hospodářské činnosti. Otevřely se nové trhy v Afganistánu. Máme tam také velmi živé mediální prostředí v Afganistánu, takže ano, Afganistán má před sebou řadu výzev a problémů, ale pokud se mě ptáte, zda došlo k pokroku, tak odpověď je velmi jasná, ano, došlo ke zlepšení. A konečně Turecko, Řecko. Všichni víme, že v minulosti bylo napětí mezi Tureckem a Řeckem, ale dobrá zpráva je, že díky alianci NATO, kde se účastní obě země, tak od doby, co tyto země vstoupily do NATO, se nám vždycky podařilo tyto krize vyřešit velmi v klidu. A to je důležité. To také tedy přispívá k úspěchu aliance, že takovéto interní spory byly vyřešeny mírovou cestou. A mohu říci, že obě dvě země jsou silnými spojenci a podstatně a cenně přispívají k operacím NATO. A Turecko díky své geografické poloze, kulturnímu a náboženskému pozadí hraje velmi důležitou strategickou roli. Děkuji. Musím říci, že si vás velmi dobře pamatujete, pamatujeme, když jste předsedal radě jako dánský premiér. I tehdy byla vedena strategická debata, trochu se to v minulosti ztratilo, já si myslím, že teď tato nová vůdčí role je důležitá pro všechny z nás, pomáhá nám to také identifikovat body, kde můžeme zlepšit vztahy mezi EU a NATO. Možná o tom budeme moci uh, později ještě diskutovat a možná i ze strany Evropského parlamentu můžeme dospět eh, ke konstruktivním výsledkům a dosáhnout toho, aby se zlepšila spolupráce s NATO, protože je to politicky potřebná záležitost, ale je to také otázka úspory peněz. A to je možná ta nejdůležitější otázka. Právě proto máme ten společný přístup, protože takovéto synergické efekty nás posílí, posílí naši bezpečnost a umožní nám splnit svůj úkol, tedy ubránit mír a svobodu, ale také dělat to způsobem, že to budou naši občané akceptovat. Děkuji, hodně úspěchů v Chicagu, doufajme, že tento summit bude přínosný. Freunde, ja. Ich möchte auf Rád bych eh, se vrátil k bodu 3 na pořadu jednání. Později či zítra dopoledne k tomu bude poznámka, ale nyní chci říci, že během víkendu, byla to od čtvrtka do soboty, existovala konferen- došlo k konferenci předsedů parlamentu 27 národních parlamentů a Evropského parlamentu a zde došlo k dohodě. Pro, týkalo se to spolupráce a toho, eh, jak bude složena parlamentní specifická konference. Podle mého názoru je to výsledek, eh, se kterým já mohu velice dobře žít já jsem neočekával, že se nám podaří se shodnout na složení té konference v rámci této schůze. Myslím si, že je to spravedlivý kompromis mezi zájmy národních parlamentů a Evropského parlamentu. Podle článku 9 protokolu číslo 1 národní parlamenty toto bude upraveno, není to tedy kosak, ale znamená to, že to bude setkání zástupců výboru pro zahraniční věci a výboru pro obranu národních parlamentů a Evropského parlamentu. To si myslím, že je velmi důležitá záležitost. A další věc, kterou chci sdělit, v Národní parlamentě tam budou mít 6 zástupců, Evropský parlament 16 zástupců. Čtyři zástupci jakožto pozorovatelé, ty budou mít kandidátské země a státy NATO, které nejsou členy Evropské unie. Jsou to samozřejmě na státy NATO z Evropy. Pak bude založen sekretariát, který se stává z předsednictví, tedy respektive, promiňte, z předsednictva, tedy, promiňte, ze předsednické země a potom bude úzká spolupráce Evropského parlamentu s bývalými předsednictvími, tedy Trojka plus Evropský parlament vedení bude tedy mít předsednictví s úzkou, v rámci úzké spolupráce s Evropským parlamentem a myslím si, že toto je úprava, pomocí které se dostáváme tomu, co jsme si zde ve výboru přáli. Schůze se budou konat v předsednické zemi a rovněž také v Evropském parlamentu Jistě ví, již víme, že příští předsednická země to nebude chtít eh, eh, uspořádat sama, protože je to příliš drahé, takže budeme mít možnost to provést zde v Evropském parlamentu. O tom je třeba ještě hovořit, jak to tedy chceme realizovat, ale vidím, že zde někteří kolegové a kolegyně z národních parlamentů z výboru pro zahraniční věci jsou zde a my jsme o tom již s nimi částečně hovořili. A já myslím si, že toto je opravdu cesta, která nám otevírá dveře dobré spolupráci a po dvou letech to znovu přeskoumáme. Tedy nyní nejdříve chceme uspořádat několik schůzí, pak se podíváme na to, jak to bude jak to fungovalo, jak to funguje. Pokud budou učiněna rozhodnutí závazná, nebudou a musí být e, učiněna v souladu s principem koncenzu. V podstatě se bude tedy jednat o výměnu informací, bude to jakýsi poradní orgán, proto abychom měli možnost se navzájem informovat a abychom byli lépe schopni kontrolovat vzájemně naše eh, byrokracie. Nejdeme tedy proti sobě, ale na tomto základě budeme moci mít i dobré partnerství mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Kompetence se nemění, kompetence jsou jasně rozčleněné, je jasné, co spadá do oblasti Evropského parlamentu, co do oblasti národních parlamentů. Nechceme stírat tuto jasnou hranici v rozdělení kompetencí. Musí i nadále zůstat jasné přesně, kdo co za co odpovídá. Musím říct, že jsem ulehčen, že se nám podařilo pokročit o krok vpřed a můžeme začít s konkrétní prací. A nyní se dostávám k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je vyměna názorů se zvláštním zástupcem a vedoucím delegace EU v Afghánistánu. Je to pan Vidau, Vigaudas Ušackas. Já jsem velice rád, že jste zavídal mezi nás. Zažíváte jistě velice zajímavé období a té doby, co jste odešel do Kábulu, například si vzpomínám na 5. duben, k čemu tam došlo a myslím si, že tato naše výměna názorů bezprostředně po um, informacích o pana generálního tajemníka je velice vhodná a že nám jistě doplní informace od pana generálního tajemníka. Máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, zástupci národních parlamentů. Je mi ctí před vás dnes předstoupit eh, po vystoupení generálního tajemníka NATO. Představím vám svůj názor na situaci v Afghánistánu a především na roli EU v Afghánistánu. V uplynulém desetiletí mezinárodní společenství a vláda Afghánistánu dosáhly velkého pokroku na cestě k dosažení eh, společného cíle, to znamená vytvořit Afganistán, který bude životaschopný, fiskálně udržitelný a zajistí běžným lidem eh, udržitelný život. Evropská unie hrala důležitou roli v této věci. Přístup eh, ke zdravotnictví a vzdělání se velmi zlepšil. Kvalita a kvantita bezpečnostních sil v Afganistánu se zlepšuje. Bezpečnost v celé řadě měst a okresů se zlepšila, především v jižním Afganistánu. Téměř polovina obyvatel Afganistánu je pod zodpovědností afgánských bezpečnostních eh, sil. Nicméně Afghánistán je pořád ještě složitou zemí. Bezpečnost pořád ještě není zajištěna, jak o tom svědčí útoky eh, v Kábulu minulý týden. Pozice žen ve společnosti pořád ještě není rovnoprávná. Pořád ještě nebyla zlepšená zpráva věcí veřejných, eh, která je důležitá k tomu, aby se posílila vláda a její schopnost eh, zajistit eh, plnění lidských práv a přístup ke spravedlnosti a dosáhnout udržitelného hospodářského rozvoje. Na regionální úrovni je posílená spolupráce důležitá k tomu, aby se posílila stabilita regionu i Afganistánu. Mezinárodní společenství má strategii na podporu afgánské vlády v tom, aby dosáhla prosperity a stability. Podporujeme afgánskou angažovanost a za podpory mezinárodního společenství tato strategie eh, může fungovat Konference v Chicagu, Tokiu a Kabulu mohou pomoci k tomu, že to úsilí, které je teď vynakládáno v Afganistánu, položí základy budoucímu bezpečnému a udržitelnému vývoji. Vzpomínáte si, že v prosinci minulého roku mezinárodní společenství znovu zopakovalo svou podporu Afganistánu že také podpoří Afganistán i po roce 2014. Afgánská vláda také zopakovala svůj závazek na kábulské konferenci v červnu, v červenci roku 2010, že chce zlepšit zprávu věcí veřejných, právní stát a strukturální reformy, aby bylo schopno zase povzbudit ekonomický růst, přitáhnout mezinárodní investice. Evropská unie šla příkladem a v listopadu minulého roku na Radě pro eh, zahraniční věci oznámila, že chce vyjednat eh, partnerskou dohodu s Afganistánem, aby zde vznikla nová základna pro rozvoj Afganistánu i v regionu prostřednictvím EU v následujících letech a že se rozšíří mandát EUPOL do konce roku 2014, eh, že se také zavážeme k neustále podpoře eh, výcviku afgánských sil i po roce 2014. Mezinárodní společenství překládá velkou důležitost eh, partnerství. Tokijská konference v červenci se zaměří na zprávu věcí veřejných a, rozvoj. Darcové uznávají tuto dlouhodobou strategii, která je cestou k tomu, aby se Afganistán stal trvale udržitelnou zemí. Potenciál pro Afganistán, aby dosáhl trvalé podpory, nebo tedy trvalého pokroku v blahobytu v tomto regionu je opravdu možný, protože Afganistán funguje jako most, má hodně také železa, mědi a dalších cených kovů. Ale Krátkodobě bude Afganistan potřebovat velkou podporu dárců. Jak o tom svědčí také nedávná studie Světové banky. V Tokiu očekáváme, že afgánská vláda znovu zopakuje svůj závazek dostat tomu, co bylo dohodnuto v Kábulu. Afgánská vláda uznává, že je nutné jednat, pokud si má Afganistán zachovat podporu vašeho parlamentu i jiných parlamentů i dárcovských států. Protistranou tohoto znovu zopakovaného závazku ze strany afgánské vlády bude, že mezinárodní společenství bude i nadále koordinovaně pomáhat při investicích a pomáhat také národním a regionálním programům, které vyplynuly z kábulského procesu. Mezinárodní společenství také znovu zopakuje, že je nutné sekvencově přistupovat k rozvojové strategii. Je třeba posilovat absorpční kapacitu afgánské vlády a na druhé straně také postupně snižovat úroveň pomoci. Čikagská konference, o které hovořil také generální tajemník na foto, se bude zaměřovat na udržitelnost afgánských bezpečnostních složek. Tento měsíc se mezinárodní společenství a afgánská vládla dohodly, že je třeba jejich počet snížit na 250 tisíc. Jejich náklady jsou 4,1 miliardy eur. Budoucí úroveň tohoto příspěvku ze strany EU po roce 2014 se v tomto období právě zkoumá. My k tomu určitě přispějeme. Rozvoj a stabilita v Afganistánu závisí na podpoře regionálních států. Evropská unie vítá akce afgánské vlády a jejich sousedů, aby se podporovala regionální spolupráce po istambulském summitu. Afgánská vláda vyjádřila zájem o silnou podporu EU vzhledem k naší široké zkušenosti, která nám umožnila stát se nejúspěšnějším modelem hospodářské a politické integrace. Země tohoto regionu teď Pracují na takových věcech, jako je budování kompetencí na boje proti terorismu a boje proti nelegálnímu obchodování se zbožím. Akční plán se zaměřoval na posílení afgánských kapacit a právního státu, respektování lidských práv, podporu hospodářského růstu, regionální spolupráce a poskytování pomoci, pokud do budování kapacit bylo dosaženo určitého pokroku. I ze strany EU, která zintensifikovala svou eh, podporu administrativní nebo správní reformě v oblasti veřejného zdravotnictví, naše dlouhodobá podpora přispěla k tomu, že se tyto kapacity velmi rozvinuly. Je ale i nadále nutno budovat další kapacity. Zůstávají zde i další výzvy. Také Evropská unie se domnívá, že je třeba provést volební reformu. Afgánská vláda by měla splnit své závazky. Prezident Karzai nedávno řekl, že je připraven zvážit určitý stupeň volebné, volební reformy. A také souhlasil s veřejnou konzultací o volebním zákoně, který by byl veden Mezinárodní komisí. Předevčírem právě proběhla první konzultace o navrhované novele volebního zákona v Kábulu. Takovýto dialog je důležitý, pokud volby v roce 2014 mají být spravedlivé a transparentní a pokud je afgánský lid má jako takové vnímat. Afganistán eh, vytváří také parlamentní praxi a EU nadále podporuje tuto životně důležitou instituci, která má velký potenciál a měla by také se posilovat spolupráce mezi afgánským parlamentem, Evropským parlamentem i národními parlamenty aby se posílila jeho schopnost a politická kultura. Je třeba vytvořit systém, ve který budou věřit všichni Afgánci. Záleží to také na politické vůli souseda Pakistánu. V lednu tohoto roku poprvé pakistánská vláda přímo apelovala na Taliban, aby se zapojil do mírových rozhovorů. To je změna. Je třeba spolupracovat na mírovém procesu. A tyto pokroky jsou určitě vítané, nicméně vztahy mezi Talibanem a Pakistanem jsou složité. Neexistují žádné záruky, že Taliban přestane nebo nebude nikdy hovořit eh, v mírových eh, rozhovorech s Kábulem. Před dvěma dny jsem četl, že je třeba, aby Evropa podpořila mírový proces, který bude veden afgánskou stranou. Nicméně je nutno zajistit eh, dodržování práv, mezinárodních práv a také práv žen. Nadále budeme poskytovat podporu pro integrační program Afganistánu. Integrace se zlepšuje, nicméně pořád ještě přetrvávají pochybnosti, zda afgánská ministerstva budou schopná tuto integraci nadále podporovat. Pokud jde o právní stát, Evropská unie hodně podpořila Afganistán v tom, aby si uvědomil, že je nutno propagovat policii v porovnání s paramilitárními složkami, které pořád ještě hrají důležitou roli. Pracujeme s mezinárodními aktéry, na profesionalizaci afgánské policie, na provedení institucionální reformy a posílení spolupráce s justicí. Cílem je vytvořit dlouhodobou vzdělávací strategii spolu s odpovídajícími ministerstvy. Nicméně v obou sektorech jsou potřebné silné reformy. Bohužel situace v oblasti lidských práv se v uplynulých měsících nezlepšila. Diskriminace a násilí proti ženám je i nadále velkým důvodem ke znepokojení. Evropská unie zopakovala svou podporu občanské společnosti a v jednáních s afgánskou vládou a zástupci Mezinárodního společenství občanské společnosti vyjádřila znepokojení na touto záležitostí. Aby se stimuloval hospodářský růst. Pokračujeme v rozhovorech, že by se měla podporovat soukromá složka, také pokud jde o těžební společnosti. Je třeba také větší spolupráce mezi Afganistánem a jeho sousedy. To by přispělo pro celý region a podpořilo by to hospodářský rozvoj v Afganistánu. Konference v Dušanbe ukazuje, že se zde rozvíjí na regionální úrovni pozitivní dynamika a bylo by velmi dobré, kdyby se rozvinula přímá spolupráce mezi těmito zeměmi. Humanitární potřeby se zvýšily v Afganistanu. Nicméně nedostatek infrastruktur zabránil k tomu, aby velké části obyvatelstva byla tato humanitární pomoc poskytnuta. Evropská unie minulý rok poskytla 35 milionů eur lidem, které byly, kteří byli postiženi konfliktem a také eh, přírodními katastrofami. Tato široká podpora EU pro Afganistán velmi přispěla mezinárodnímu úsilí i afgánskému úsilí v podpoře bezpečnosti a rozvoje v Afganistánu. Evropská unie je v dobré pozici, aby podpořila Afganistán v jeho úsilí o změnu po roce 2014 jednání o partnerské dohody, které budou zahájeny 12. května tohoto roku. Poprvé vytvoří právně závazný rámec pro evropské vztahy s Afganistánem v následujících letech a vytvoří také společný program, kde budeme mít stanoveny společné povinnosti v oblastech, které se týkají obchodu, lidských práv, vzdělávání a tak dále. Na závěr bych rád řekl, že je jasné, že Afganistán potřebuje více než jen efektivní bezpečnost. Potřebujeme dlouhodobý a udržitelný přístup, který umožní fungování institucí v rámci politického rámce Je třeba, aby se vytvořilo hospodářské prostředí, které umožní udržitelný růst. Věříme, že mezinárodní společenství může hrát důležitou roli v tom, aby se to skutečně odehrálo. Je třeba posílit spolupráci mezi sebou a s afgánskou vládou. Výzva, která stojí před námi, je, jakým způsobem toho dosáhnout. S výhledem do roku 2014 a poté je třeba říci, že musíme přístup změnit z vojenského na občanský. Až v roce 2014 odejdou jednotky ISAF, eh, Afganistán bude i nadále jednou z nejchudších zemí na světě a bude nadále potřebovat důležitou pomoc ze strany mezinárodního společenství. Ale, jak ukazují jiné příklady, Každý národ si musí najít svou cestu vpřed a své vlastní zdroje k tomu, aby si zajistil trvale udržitelnou budoucnost. Na druhé straně Evropská unie, USA, mezinárodní společenství nemohou dovolit, aby se udělali chyby z roku 1989, aby se tedy otočili Afganistánu zády. Děkuji vám za pozornost a s radostí odpovím na vaše otázky. Pan Tempestini. Pane zástupče, rád bych se vás zeptal, jakou roli hraje Evropská unie, nebo jakou bude hrát Evropská unie po roce 2014. Můžeme říci, že Evropská unie chce zvýšit svou aktivitu, pokud jde o podporu zprávy věcí veřejných a rozvoje afgánské společnosti. Za druhé, jak se díváte na možný vývoj situace v Iránu ve vztahu tedy k afgánské otázce? A za třetí, jak se díváte na jednání, která byla zahájena mezi koalicí Karzajovy vlády a Talibanem. Hraje zde Evropská unie nějakou roli v tomto kontextu? A poslední otázka. Dívá se Evropská unie nějakým zvláštním způsobem na to, že po roce 2014 bude nutno i nadále zajistit podporu, nebo tedy ochranu těm, kteří budou zajišťovat výcvik a školení bezpečnostních složek. A pokud tato ochrana bude zajišťována, tak jakým způsobem? Děkuji. Děkuji, pane předsedo a srdečně zde vítám na našem výboru pana Ušacka se. Přirozeně všichni se ptají, co se stane s bezpečností země, co se snaží s našimi projekty, s našimi opatřeními, po té, co v roce 2014 stáhneme vojska. A myslím si, co se týče vojenské oblasti, tak my jak Evropská unie, jak na to, ale také jako mezinárodní společenství, eh, budeme muset očekávat, že po stažení našich vojsk by měla být vláda alespoň schopná se postarat alespoň o to, aby z afgánského území tedy nevycházelo to, co vycházelo z tohoto území před mezinárodním zásahem. A to je oblast, eh, za kterou je podle mého názoru odpovědná na to Já bych to takto od NATO očekával. A co se týče naší role jako Evropské unie, zde mám tuto otázku. Jak my pomocí různých politických aktérů, tedy vlád, různých politických stran, ale také kmenů, jak tedy se všemi těmito zúčastněnými stranami bychom mohli diskutovat o politických opatření s tím cílem, abychom opravdu docházeli se shodnout na tom, co je třeba učení v oblasti vzdělávání, infrastruktury a tak dále, v tom smyslu, aby ne pouze tato aktuální vláda, ale i další vláda, ať již to bude nějaká koalice či něco jiného, aby veškeré tyto opatření mohla být eh, realizována i nadále. Jak tedy budeme eh, hovořit s těmi různými zúčastněnými stranami, jaký dialog s nimi povedeme v tom smyslu, abychom dokázali zajistit to, že i postažení vojsk, či v případě, že dojde k jinému složení vlády, než je ta současná, abychom za takovéto situace mohli mít zajištěno to, že to, co jsme tam my vybudovali, co jsme tam zainvestovali, bude i nadále eh, předmětem uznání odpovědných politických osob v Afghánistánu. Děkuji. Děkuji. V posledních letech se na Afghánistán hledělo pomocí prismatu NATO a hleděla na něj také takto, ale i Evropská unie. A e, díky této perspektivě se angažovat Evropské unie projevovala v mnohem menší míře, než by toho bývalo bylo možné. Například aliance ve svém vlastní komprehen- přijala comprehensive approach, a to znamenalo, že v Afghánistánu, ale také v dalších oblastech existuje záměr se zabývat eh, záležitostmi z vojenského hlediska, ale jde přeci také o humanitární pomoc a o rozvojovou pomoc a tomu by se mělo měly vydávat jiné organizace. A zde bych chtěla říci, že rok 2014 bude klíčovým okamžikem, a to nejenom pro Evropskou unii. A je možné, že bude nadále nutné zůstat v oblasti Střední Asie. A další věc. Je to taková doplňující otázka z mé strany. Nyní jsme v období před třetím kolem předávání kompetencí v provinciích a v okrscích. A nyní se ukázalo, že tento proces má velmi formální charakter, ale zároveň ho ovlivňuje i politika. Například Nazar šerif. když došlo k prvnímu kolu předávání pravomocí Afgáncům, tak eh, byla splněna jistá kritéria, ale dvě ostatní města v rámci prvního kola tam eh, to nebylo eh, ošetřeno eh, patřičným způsobem. A já se chci v této souvislosti zeptat pana zvláštního zástupce Evropské unie, jak bude tento proces probíhat v budoucnosti. Jak bude politika ovlivňovat tento přechodný proces a jak bude vypadat stabilizace v Afghánistánu i s ohledem na budoucnost. A třetí poznámka, či spíše otázka, kterou chci položit panu zástupci 2013 až 14. Co znamená prohlášení mezinárodního společenství v tom smyslu, že NATO bude omezovat svou činnost a že bude po- provozovat pouze podpůrné opatření. Co tady konkrétně znamená slovo podpůrné? Budou tedy omezeny mise, eh, vojenské mise? A co se stane tedy s vojenskými zásahy? Je možné, že bude třeba posílit ISAF, posílit jejich vojenské jednotky, které zůstanou v Afghánistánu. Pokud v Čechách dojde opravdu přijetí takového prohlášení, tak se zeptat, jaké to bude mít vojenské dopady. Či jaký je vojenský smysl takového toho prohlášení? Co vůbec znamená koncepce podpory? Co znamenají podpůrná opatření? Není přece možné zcela zrušit vojenské akce. Děkuji, paní Kopa. Děkuji, pane předsedo. Mám tři velmi stručné otázky a první se týká role um, afgánské národní policie. Jak vnímáte jejich úlohu po stažení na, um, na jednotek a spojenců, protože víme, že ta situace je složitá a některé věci tam chybí, jsou tam velké problémy, eh, jako je korupce eh, nebo eh, třeba analfabetismus a po stažení v roce 2014 je pravděpodobné, eh, že se ty problémy zintenzifikují. Takže jak to eh, vidíte? Druhá věc se týká eh, kritiky, pokud je o koordinaci, například oddělení některých úkolů, v rámci misí. Někde jsou tam různé členské státy, které mají různé názory na Afganistán a mě by zajímalo, eh, jak ta koordinace uvnitř EU se změní eh, aby to fungovalo hladce a jak to chcete do budoucna eh, naplánovat. Další otázka se týká útoků, eh, které provedl Taliban na různých místech eh, v, Tali- v Afganistánu, mimo jiné v hlavním městě Kábulu. To bylo jasné, jasná demonstrace moci a také došlo, je to také pokus spochybnit eh, eh, schopnost afgánských složek eh, poradit se s bezpečností do budoucnosti. Když se zamyslíme na tou situaci, tak je zřejmé, že jednoduché řešení problému Talibánu není možné a budeme potřebovat zabývat se také diplomatickou eh, cestou. Máte k tomu nějakou strategii? Jaká je strategie Evropské unie? Měli bychom kombinovat vojenské prostředky a diplomatické úsilí a eh, jaké kroky byste tady v nejbližší budoucnosti chtěli podniknout? Děkuji. Pan Singeris. Danke, Herr Vorsitzender. Uh, my question will... Děkuji. Má otázka je následující. Nejprve bych chtěl vyjádřit svou vděčnost. Děkuji eh, panu velvyslanci za to, že neustále eh, riskuje svůj život a život své rodiny eh, v tak obtížné situaci v Kábulu a v regionu. Děkuji vám za to, že to děláte pro evropské hodnoty a ideje a já si toho velice cením. Potom k hodnotám. Vy tam zastupujete naše hodnoty. Eh, hodnoty, které eh, vychází z lidských práv a z prohlášení po eh, druhé světové válce. Jsou to věci, ze kterých vlastně vychází Evropská unie a všechny naše pohnutky. Mě by zajímalo, eh, jak to vypadá s budováním kořenů občanské společnosti. Ehm, jak hodnotíte eh, vlastně ten rozdíl mezi tím, když jste tam přijel poprvé a jaká je situace nyní, jak velký je pokrok a jak Evropská unie přispěla eh, k vlastně zmírňování fundamentalismu společnosti, toho eh, tě, nenávisti, která tady je, eh, co, co, mm, jak ovlivnila situaci eh, například ženských práv a lidské důstojnosti. Mohl byste se k tomu několika slovy vyjádřit? Není to vojenská věc, ale jde o hodnoty. Paní Lösing. Ja, vielen Dank. Děkuji. Pan Rasmussen hovořil o budoucnosti činnosti NATO v Afghánistánu v rámci vzdělávacích misí. K tomu mám otázku. Jak vypadá budoucnost e, EUPOLu v Afghánistánu? Jaká je role EUPOLu? Bude EUPOL pokračovat i nadále bude to v rámci vzdělávací mice NATO, bude to do ní zaintegrováno, či jaká je vlastně role Evropské unie v tomto rámci budoucnosti. Pan Rasmussen rovněž hovořil o tom, že vzdělávací mise budou muset být vojensky zajištěny. Jak na tomto poli vidíte roli Evropské unie? A máte nějakou představu o tom, například nějaká představu o číslech, Eh, pro ten případ, že by EUPOL pokračoval i nadále, tato vzdělávací mise. Nejdříve se říkalo, že do roku 2012 tam budou eh, asi 250 tisíc eh, policistů, které mají vyškolení, pak se říkalo, že to bude asi 320 tisíc. Máte nějaké aktuální čísla, aktuální představu, kolik policistů bude školeno? Já mám tak Eh, vím, že už to tady padlo, ale já bych se chtěl zeptat na Pakistán a jak bychom tady mohli politicky více působit, protože eh, Pakistán, Pakistán má velký eh, význam pro bezpečnost Afganistánu. Ehm, jde tedy o spolupráci koaličních sil a je tam také pan senátor Rabány, chtěli bychom se s ním setkat a možná, že byste nám k tomu mohl dát pár podnětů. Děkuji všem eh, poslancům Evropského parlamentu i národním poslancům za váš projevený zájem. Eh, pan Zinkeris tady eh, zmínil jednu otázku já, a já mu děkuji za jeho podporu a sympatie. Já jsem v Kámbulu, ale nejsem tam s rodinou působím tam eh, samostatně, ale abych odpověděl na vaši otázku. Nejprve eh, pan Kampinsky a paní Lözing, jaká je role Evropské unie po roce 2014, jaká role eh, je role EUPOLu. Také souhledem na to, co říkal generální tajemník to Rasmusem. On tady hovořil o e, vzájemném vztahu NATO a Evropské unie a já si myslím, že by nebylo dobré e, ten, toto partnerství omezovat pouze na EUPOL a ISEF. Tady je mnohem širší angažovanost Evropské unie, pokud je o Afganistán, také e, pokud je o NATO, o aktéry NATO a mezinárodní aktéry. Evropská unie samozřejmě má své vojenské síly, 30 eh, tisíc Evropanů tam sdílí eh, ty úkoly s dalšími eh, jednotkami, poskytujeme pomoc, rozpočet je 2,5 miliard euro. Evropská unie to získává takto a pak je tam ještě jeden rozpočet 1 miliarda eur a my tady působíme na politické úrovni, nejenom v oblasti rozvoje. Navíc policejní mise Evropské unie hraje stále silnější roli a než před dvěmi roky, když jsem přijel do Afganistánu. Tehdy ten všeobecný názor byl ehm, na tyto věci negativní, nejenom pokud jde o Afgánce, ale i pokud jde o evropské členské země, ale teď EUPOL mnohem ehm, zvýšil ehm, svůj profil, zlepšil svůj profil, protože no, se zjistilo, že je opravdu potřeba tady uh, civilně uh, provést školení pro policii a teď EUPOL poskytuje uh, takové možnosti, uh, které nikdo jiný poskytnout nemůže. Takže to je na tu otázku a pokud je o budoucí roli, tak zmínil jsem 27 ministrů zahraničních věcí, které se dohodly v listopadu na tom, že zahájí jednání o e, partnerské dohodě, což bude právně závazní dohoda, e, komplexní dohoda, kde se to bude týkat e, minimálně příštích deset let a v této dohodě bude vytyčena taková cestovní mapa pro budoucí spolupráci s 27 členskými státy Evropské unie a Afganistánu. Budou tam lidská práva, obchod, vytváření kapacit, investice, regionální spolupráce a školení policejních složek. Nerozhodli jsme eh, ještě o tom, eh, jak tam bude působit EUPOL. Eh, a já o tom budu diskutovat s mými kolegy z příslušných složek mm, v tuto chvíli se vytváří strategie EUPOL a výsledky budou pravděpodobně oznámeny v létě. My tady samozřejmě nemůžeme vystupovat izolovaně, to vše musí být zváženo v širším kontextu mezinárodního společenství. Slyšel jsem to, co říkal pan Rasmussen, tedy že na to tady po roce 2014 bude mít školicí misi. A pak tady padla ještě jedna otázka na to, kdo bude poskytovat bezpečnost po roce 2014 pro různé programy, které zde rozvíjíme. A na tuto otázku budeme muset odpovědět společně eh, s našimi transatlantickými eh, partnery a regionálními eh, aktéry. Potom otázka dynamiky Iránu a Afganistánu. Abych byl upřímný, v Kábulu mám dobré vztahy s iránským velvyslancem a ten projevil velký zájem na spolupráci s Evropskou unii a mezinárodními Eh, aktéry a před deseti eh, dny jsem se účastnil konference eh, v Ašabádu. Bylo to vlastně takové přípravné zasedání pro konferenci v Kábulu s Iránem, Turkmenistánem, Kazachstán, Turkmenistán, India a Irán. Projevili zájem, že by chtěli vést jednu z pracovních skupin, takže jsou tedy určité otázky, kde je zřejmé, že se projevuje zájem, společný zájem a já si myslím, že budeme schopni hrát konstruktivní úlohu při řešení regionálních hrozeb společně s regionálními aktéry. Otázka vyjednávání mezi Karzajem a Talibanem. Ano, před deseti dny, myslím, že 16. nebo 15. 16 před těmi útoky, které proběhly 15. 16. Eh, asi 14. dubna, eh, jedna eh, delegace navštívila Kábul a jednali s vládou. Nově jmenovaný um, předsedou um, místní rady, ten je přijal a na oběd a mm, byly předloženy určité požadavky a jak se zdá, tak jsou eh, nyní menší a eh, teď alespoň eh, částečně dochází k dialogu s Karzajem. Potom další otázka, jak budeme poskytovat bezpečnost pro školitele. A byla tady také otázka, pokud jde o interakci s širší afgánskou společností, se společností a náboženskými vůdci. K tomu dochází naprosto běžně, každodenně. Setkávám se e, s lidmi z Kandaháru, e, s různými e, zástupci od západu na východ, ale jsou tam i jiní zástupci Evropské unie a my tedy opravdu nejednáme pouze s vládou, ale skutečně s celou širokou společností v Afganistánu. A tady se snažíme respektovat tradiční způsoby, jak eh, s nimi jednat. Eh, někdy eh, samozřejmě je tady poměrně pro nás nelidský způsob vykonávání spravedlnosti, pro nás je to tedy ehm, zvláštní, ale my samozřejmě musíme k tomu přistupovat tak, jako že je to místní realita a já vím z mé zkušenosti, že jsem přijal různé delegace a, a myslím si, že když to sleduji, že i někteří dřívější vůdci Talibanu velmi oceňují humanitární podporu, kterou poskytuje Evropská unie v Afganistánu. Otázka pana Klich, Klicha, která se týká NATO, Evropské unie eh, a sdílení zdrojů, že se tady nejsou sdíleny Evropská unie eh, možná vypadá jako, že tady není aktivní, ale já si myslím, že eh, celá ta konference eh, v Kábulu je militarizovaná a my se tady velmi dlouhodobě angažujeme a snažíme se pomáhat a usnadňovat rozvoj nejrůznějších nadací a také um, orgánů v afgánském státě, tak eh, v takovém státě, který bude žít v míru se svými sousedy. A na to tady také eh, působí. V roce 2014 se to velmi změní, až bojové jednotky zemi opustí. A tady už odpovídám na otázku paní Kopa. V Afganistánu zůstaneme i po roce 2014 A tady nechceme pouze eh, mluvit, ale chceme i jednat. To se projeví i v dalším jednáním. Chceme tam mít eh, tedy dlouhodobé závazky vůči Afganistánu a pokud jde o rozvoj eh, policejních složek Afganistánu, po školicích kurzech poskytovaných EUPOLem a GGPT italskými a francouzskými zástupci, tak tady poté, co se to stalo, vidíme, že eh, policejní eh, důstojníci jsou, že dochází k profesionalizaci a Eupol je velice oceňován mezinárodním společenstvím a dalšími, také američany kteří předtím eh, význam civilní policie nedoceňovali z pochopitelných důvodů. Parami, paramilitární Policie bude samozřejmě eh, nutná i po nějakou určitou dobu nadále, ale postupně eh, se to bude měnit a EUPOL tady hraje důležitou eh, úlohu při školení zaměstnanců budoucí afgánské policie, aby měli dostatečné schopnosti a dovednosti, pokud jde o vyšetřování a působení EUPOLu je velice relevantní. Pokud jde o vnitroevropskou spolupráci. Změní se to, nebo změnilo se to s EUPOLem a tak dále. Ano, změnilo se to mm, eh, za poslední dva roky. Před dvěmi eh, lety ehm, eh, Afgánci neměli jasno v tom, kdo zastupuje Evropu, Evropskou unii, nevěděli, na koho se obracet, jakožto na zástupce Evropské unie. A um, teď jsme to vylepšili. Eh, já eh, si myslím, že 17 členských států, které jsou tam zastoupeny, spolupracují a soudržně se snaží ovlivňovat rozhodnutí a vývoj v Afganistánu, tak aby to prospělo bezpečnosti eh, a všem našem národním zájmům. Otázka pana Sinkerise, pokud jde o občanskou společnost. V posledních deseti letech zaznamenáváme pokrok. Od té doby, eh, co jsem to já zažil v místě, tak vidím, že dochází k velkému pokroku. Před dvěmi roky už jsem, tedy před, nejprve jsem byl překvapen, jak eh, Eh, živá, dynamická jsou média v Afganistánu, jsou mnohem svobodnější a eh, silnější než někde jinde v bezprostředním sousedství Evropské unie. Je tady také eh, velmi rozvinutá síť občanské společnosti, pracují v obtížných podmínkách, nemají dostatek finančních prostředků a nemohou plně ovlivňovat politická rozhodnutí, ale je to opravdu zajímavá zkušenost, protože eh, v parlamentu eh, je stále více žen, stejně tak jako v sociálním a politickém životě Afganistánu. Potom budoucnost, role EUPOL, to už jsem odpověděl, o tom jsem diskutoval. A potom otázka Pakistánu. Pakistán je samozřejmě velice důležitým bezprostředním sousedem Afganistánu a e, já vím, e, když hovořím s Pakistánci, e, že dochází ke změně postoje vůči tomu, co se v regionu děje, co se děje a vůči Afganistánu, jak už tu někdo říkal, s pokud je strategické vedení Pakistánu. Eh, tady bude potřeba, aby eh, se urovnaly vztahy. Došlo také k politickému rozhovoru mezi prezidentem Karzajem eh, a jeho protějškem mm, pokud je o Taliban a, a nedávno došlo k návštěvě ehm, zahranič, ministr, ministru zahraničí a tady byl projeven respekt pro eh, teritoriální integritu a multietnickou společnost Afganistánu. A různých komunit, jako jsou Tačikové, Uzbekistánci a další. Takže já si myslím, že jsem odpověděla na vaše otázky. Chtěl bych vám opravdu poděkovat eh, za váš zájem eh, projevený Afganistánu a chtěl bych vyzvat eh, výbor AFET a vůbec Evropský parlament, aby tedy se angažovali v naší otázce, pokud jde Eh, o afgánský parlament a jeho rozvoj. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Drahý Vygaudasi za tuto debatu. Souhlasíme s názorem pana Zigerise. Já bych vám rád poděkoval za vaši práci. V budoucnosti se uvidíme mnohem častěji protože do roku 2014 máme před sebou ještě spoustu úkolů, takže děkuji mnohokrát a hodně úspěchu.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 kontextu hospodářské krize se jasně ukazuje, že je důležitý pooling and sharing. Slyšeli jsme o tom od generálního tajemníka NATO. A zajímalo by nás, a zda i vy souhlasíte s tímto názorem. A bylo by zajímavé slyšet od vás, co očekáváte od summitu NATO. Hodně pozornosti se teď věnuje nedostatku kapacit, které nám chybí v současných operacích, ale myslím, že bychom se měli zaměřit také na rozvoj dalšího potenciálu, výzkumu, mezinárodní spolupráce a tak dále. Hovořili jsme také o tom, že zde nedojde k navýšení dostupných prostředků, ale naopak jejich poklesu. To si určitě zaslouží diskusy. Rozpočet Evropské obranné agentury je poměrně restriktivní. Teď je na čase posílit institucionální charakter Evropské obrané agentury. Slyšel by, nebo zajímalo by nás, jaký je váš názor, pokud o financování EDA z rozpočtu EU, vzhledem k tomu, že právě probíhá tedy diskutování o mezinárodní, o víceletém finančním rámci. Paní Arnold, máte slovo. Děkuji. Mohu se vás na něco zeptat? Mám mluvit anglicky nebo francouzsky? Takže já si myslím, že možná pro vás bude jasnější, když bude hovořit francouzsky, ale samozřejmě velmi ráda zodpovím vaše dotazy v angličtině. Ráda bych poděkovala panu předsedovi. Je pro mě opravdu velkou ctí být pozvána do vašeho výboru. Pravidelně se účastníme vašich prací je velmi důležité vést s vámi tento dialog. Předseda připomněl slova generálního tajemníka NATO o kontextu. Já si myslím, že je zde klíčový okamžik, kdy máme možnost a možná ani nemáme jinou alternativu. Je třeba ukázat, že díky spolupráci a synergiím na úrovni EU můžeme mít prostředky na to, aby Evropa byla schopna bránit svou bezpečnost a splnit si své zodpovědnosti v rámci všech svých politik. Iniciativa Pooling and Sharing byla zahájena v Gentu před více než rokem, na konci roku 2010, těsně předtím, než generální tajemník NATO zahájil iniciativu Smart Defense. Jedná se v podstatě o stejný přístup, o stejný cíl. Z rozpočty členských států, které se omezují a které jsou velmi stlačovány hospodářskou krizí, je třeba zajistit bezpečnost je třeba hájit hodnoty Evropanů. A teď je třeba najít tyto prostředky. Takže pooling and sharing, sdílení a společné využívání prostředků není žádnou alternativou, ale jednoznačnou potřebou. Posiluje to také strategický kontext a velmi jasná zpráva přicházející z druhé strany Atlantiku. Vy, Evropané, vy jste spíše security providers nežli zdroj nebezpečí. Takže my musíme nést eh, tento svůj podíl na bezpečnosti. Myslím, že velmi rychle se ukázal přínos této iniciativy. V Evropské obrané agentuře jsme dostali mandát předložit konkrétní projekty, které by dokázaly že pooling and sharing není pouhou koncepcí, nejsou to jen prázdná slova, není to jen nějaká vůle, ale je to věc, která se dokáže konkrétně realizovat v rámci konkrétních akcí. Šlo o to, aby se co nejrychleji a na základě toho, co bylo proveditelné, to, co by členské státy chtěly a byly schopny zorganizovat, protože ty kapacity v této oblasti jsou samozřejmě kapacity členských států a rozhodnutí o rozvoji těchto kapacit je svrchovaným rozhodnutím. Takže bylo třeba zjistit, kde se chtějí účastnit a navrhnout jim akce, kde okamžitě mohou ukázat a zjistit, že zde existuje přidaná hodnota, kterou můžeme sdílet. v oblastech, kde tolik nevznikaly ty velmi citlivé otázky suverenity, svrchovanosti a především operativní svrchovanosti, zapojovat se v terénu. Tam jde o národní rozhodnutí o využití vojenských prostředků. Proto my jsme se zaměřovali spíše na oblasti, které jsou jednodušší a které postupně zajistí interoperabilitu a rozvinou chuť a vůli jednat společně na evropské úrovni. Takže se to týkalo především logistiky, údržby, protože tyto otázky nejsou tak citlivé pro Evropany a nevyžadují také úvodní investice, které by mohly být neslučitelné s finanční situací našich členských států. Proto jsme se zaměřili především tedy na výcvik a školení. Hodně jsme toho udělali pokud jde o školení posádek vrtulníků a bojových letadel. Rozšířili jsme tyto akce také na námořní oblast, na oblast polních nemocnic, které jsou velmi důležité pro naše vojáky, když je posíláme na bojiště, a také na námořní dohled Poslední věc, eh, kterou bych ráda uvedla, je věc, kterou zmínil i generální tajemník NATO. Tady jsme tak trochu na půl cesty. Jedná se o revitalizaci, to je podle mě velmi dobrý příklad. Byla vydána politická deklarace všech ministrů, kteří chtějí jít vpřed v této oblasti, protože zde byla identifikována velká mezera, nedostatek ze strany Evropanů. To je velmi důležité pro využívání těchto prostředků za odpovídajících podmínek, mít k dispozici kapacity jako takové, ale samozřejmě můžeme využívat vše, co máme společné. A tato oblast ukázala, že i zde je možno využít eh, tyto kapacity, pokud je potřebujeme na bojišti. Kromě těchto krátkodobých akcí, kde přijali ministři rozhodnutí a kdy už tedy probíhají akce, tak eh, minulý týden se ministři setkali na neformální večeři za předsednictví Katy Ashton a tam se hovořilo také o dlouhodobých výsledcích, protože pozorovatelné výsledky existují už krátkodobě, ale teprve dlouhodobé výsledky nám pomohou zakotvit tuto spolupráci a sdílení. Svědčí o tom především regionální výsledky v Beneluxu nebo na severu Nordevko nebo někdy i v bilaterálním rámci. Na základě této regionální nebo bilaterální spolupráce můžeme vyvodit zkušenosti, můžeme zjistit, jaké akce by bylo možno přenést na evropskou úroveň. Jsou to věci, které je možno sdílet. Já jsem říkala, že zaprvé máme otázku svrchovanosti, tu musíme vzít v úvahu. Za druhé, když se nám podaří ušetřit v určité oblasti, můžeme ty ušetřené peníze investovat do klíčových oblastí. Pan předseda Brok hovořil o výzkumu a technologii. Pokud dnes nezískáme tyto prostředky, tak se nám může stát, že se dostaneme do chvíle, kdy už eh, nebudeme schopni sami si zajistit eh, dostatečnou technologickou úroveň prostředku obrany. Z dlouhodobého hlediska nás ministři zase interpelovali. Belgie, Řecko, Finsko a Lucembursko vydali společný dokument, eh, kde se hovořilo o tom, jakým způsobem je možno podpořit členské státy v tom, aby využili nástroje vyvíjené v Bruselu v rámci Evropské unie, aby je reformovali a aby je začlenili do svých národních plánovacích procesů. A je třeba také vytvořit synergii s dalšími politikami Evropské unie. K tomu se ještě za chvíli vrátím. Poslední velmi důležitá věc, a je pro mě opravdu velkou ctí, že hovořím v návaznosti na generálního tajemníka NATO. Jsem ráda, že také hovořil o naší spolupráci. Je třeba ujistit členský stát v tom, že to, co se dělá na úrovni EU, je zcela slučitelné s tím, co se dělá na úrovni NATO, že se to doplňuje, že se to neduplikuje. Tradičně hovoříme o jednotném rezervoáru sil. Takže je třeba dosáhnout toho, aby nevznikaly duplicity, ale abychom se snažili vzájemně doplňovat. Uvedu dva příklady. Pan Rasmussen hovořil o tom eh, doplňování leteckého paliva za letu, to je velmi důležitá věc. V Chicagu určitě přivítáme tento krok. Eh, my jsme se i v Evropské obrané agentuře snažili sloučit eh, jednotlivé prvky, které jsou důležité pro doplňování paliva za letu. Další důležitá věc je lékařská oblast, kde členské státy hrají důležitou roli jak na poli Evropské obrané agentury, tak i na poli NATO, ale i zde se ujišťujeme o tom, aby tyto naše akce byly navzájem se doplňující. My pracujeme na modulárním charakteru, jak tedy je možno stavět eh, modulární polní nemocnice, ale zároveň se poučit z toho, co v rámci především své afgánské operace zjistila NATO, pokud jde o standardizaci těchto modulárních systémů. Generál Abruja také hovořil s Evropským parlamentem. Společně jsme hovořili o naší spolupráci. Jedná se o trvalou práci. Minulý týden jsme se ještě s generálem setkali abychom mohli členským státům a spojencům nabídnout skutečně navzájem se doplňující kroky. Dlouhodobě jde o to, abychom umožnili členským státům začlenit tento přístup spolupráce do svých národních metod, a aniž bychom zacházeli do technických aspektů, ale nástroje, které jsou vyvíjeny v rámci EU, především v rámci Evropské obrané agentury, by měly sloužit těmto národním procesům. Máme mechanismus na budování kapacit a chceme, aby tento mechanismus mohly využít i členské státy, aby vytvořili nebo tedy využili pooling and sharing. Za druhé, a to je první etapa této synergie, o které bych chtěla hovořit, Evropská obraná agentura má za úkol identifikovat potřeby našich vojáků. Za druhé, zjistit to, co trh nabízí pro uspokojení těchto potřeb. Za třetí, zjistit, eh, co nabízí jako řešení výzkum a technologie, nebo co je schopna nabídnout jako řešení zítra. A všechno toto spojit, abychom zjistili, jakým způsobem můžeme pracovat na kapacitách. A říkám, že je to opravdu jedinečné, protože nikde jinde není možnost, jak sloučit eh, průmyslovou základnu, výzkum a technologie a dosáhnout toho, aby tyto výsledky bylo využitelné pro vojáky, kteří mají tyto potřeby. Další důležitá věc je synergie s ostatními politikami EU. Pane předsedo, vy jste zmínil výzkum, to je jednoznačně klíčová oblast pro určité kapacity, pro určité politiky, pro určité technologie, které nejsou ani civilní, ani obranné, když jde například o vesmír nebo námořní dohled, o počítačové technologie nebo o boj proti eh, jaderným, bakteriologickým a chemickým zbraním, tak to není ani jednoznačně civilní, ani jednoznačně vojenské, takže tam je možnost eh, spojit síly a já jsem velmi ráda, že můžeme spolupracovat se všemi aktéry z Evropské unie, pracovat na tom, jak dosáhnout synergie s tím, že budeme samozřejmě respektovat eh, jednotlivé kompetence a odpovídající rozhodovací proces s výhledem na rok 2020. Zmínil jste se také o našem rozpočtu. Rozpočet agentury je samozřejmě směšný v porovnání s rozpočtem společenství. Je to opravdu malý rozpočet 30 milionů euro. Je to kontext, eh, který znáte lépe než já. Je velmi těžké v Bruselu říci, já chci zvýšit rozpočet to je samozřejmě politická záležitost. Možná by to bylo jenom v případě, kdyby se ten rozpočet tak snížil, že už by neumožňoval vůbec fungování. Kromě toho rozpočtu je ale důležité, že členské státy mohou mobilizovat prostředky u zvláštních projektů, které je zajímají a přidat jejich rozpočtovému balíčku. Takže se jedná o různé částky, které mezi sebou vyberou členské státy a věnují je na výzkumné programy. To je velmi důležité. Členské státy by to měly udělat také v případě, že cítí, že je zde určitá synergie. A mohou tedy přinést eh, další příspěvek k prostředkům z evropského rozpočtu. Další položkou nebo tedy dalším tématem je jednotné evropské nebe, především program Cezar. My se snažíme, aby všechny potřeby vojáků, tedy nejen letecká kontrola, ale i ostatní, byly zohledněny, vzaty v úvahu a aby se Evropská obrana agentura stala místem, kde členské státy mohou hájit své zájmy i z toho, jaké jsou priority na to. Tento program Jednotné evropské nebe je velmi důležitý a je nutné zajistit, aby vojáci mohli pokračovat ve své misi a aby zároveň mohli svou misí přispět k tomuto programu. Stejnou synergii samozřejmě potřebujeme v oblasti eh, trhu, technologií a klíčových průmyslových kapacit. Vytvoření task force eh, ze strany komise je důležité z tohoto hlediska, že nám poskytuje možnost eh, posílit synergii a my jsme rádi, že můžeme s komisí spolupracovat právě v rámci této task force. Na závěr bych ráda řekla, že nastala klíčová chvíle kdy zde hrozí riziko, že Evropa nebude dostatečně schopná zajistit svou bezpečnost a vzít na sebe svou zodpovědnost, když budou muset hájit evropskou společnou obranou politiku. Je třeba také reagovat na očekávání že dokážeme, že jsme poskytovatelem bezpečnosti a máme na to zodpovídající kapacity. To je tedy signál, který zaznívá ze strany Spojených států. Je to velmi jasná výzva k tomu, abychom byli schopni zdrožit kapacity k tomu, abychom sami sobě zajistili tuto bezpečnost i našim partnerům na světě. My jako Evropská obraná agentura jsme nástrojem ve službě členských států k tomu, aby tohoto cíle bylo dosaženo, ale tento nástroj bude sloužit eh, dobře pouze pokud bude náležitě politicky využíván. Myslím, že jsme na správné cestě. Velmi mě potěšila angažovanost eh, ministrů obrany na jejich posledním zasedání. Jsou pořád náročnější, pokud jde o naši práci a poskytují nám tu odpovídající politickou podporu, kterou potřebujeme i na globální úrovni, i ze strany parlamentu, který představujete vy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, paní Arnul. A slovo má nyní pan kolega Gáler. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a Srdečně zde vídám paní Arnold u nás na výboru pro zahraniční záležitosti. Víte, že my v Evropském parlamentu a zejména v podvýboru SEDE velice ctíme vaši práci a naposledy jsme to vyjádřili ve zprávě kolega Liška. Totiž, že my vaší agentuře dáváme roli, která je možná silnější, než jak by si to momentální členské státy přáli. A já se ptám, či kladu si otázku, jeden rok po iniciativě Gentu k poolingu a sharingu, jakou přidanou hodnotu tato iniciativa přinesla ve smyslu skutečně nových schopností, které byly vyvinuty. Eh, minulý rok, tedy ne tento rok, eh, jsme měli 300 různých projektů, které byly prezentovány členskými státy a Nyní aktuálně diskutujeme pouze o osmi jednotlivých projektech. Nyní se tedy psám, co se zbylo, co se stalo z toho zbytku z těch projektů, to je více než 200 70, 279 konkrétně, možná byste mohla nám něco říci o tom, co se tedy stalo s těmi zbývajícími projekty, respektive co se s nimi má stát a pokud se jim nikdo nevěnuje, tak proč. Co se týče evropskou headline EU 2020 a Eh, prodloužení na dobu neurčitou. Vás přeji o zhodnocení eh, toho, jaké z cílů by mohly být eh, lépe splněny právě pomocí příspěvku vaší agentury. A ještě jeden příklad, vy jste ho zmiňovala a rovněž to zmínil pan generální tajemník NATO. A z mého pohledu to jasně ukazuje problematiku, ve které se nacházíme, a to jsou ty schopnosti tankovat letadla ve vzduchu. Běž během libyjské krize jsme zjistili, že z evropské strany tam máme příliš málo schopností a možností v této věci. A pan Rasmussen říkal, ano, ale američané takovéto možnosti mají a mají jich opravdu hodně. To je sice pěkné, ale co se stane, když opět se dostaneme té situace, kdy američané řeknou, to je vaše věc, vás Evropanů, děje se to u vás a my se toho účastnit nechceme. Já jsem se doslechl, že v rámci těch tankovacích schopností ve vzduchu a jsem rád, že Francie si opatří eh, nějaké Airbusy 330, ale to je jakýsi doplněk, není to rozšíření, je to náhrada těch starých a Němci říkají, my jsme uh, říkali, že máme dostatečnou kapacitu tankování ve vzduchu. A já se ptám, i pokud vypadá situace v těchto dvou největších zemích takto, tak se ptám, jak chceme rozšiřovat naše kapacity, když buď říkáme, že máme dostatečné kapacity, anebo pouze nahrazujeme stará letadla. Pak je zde otázka, jak tedy vypadají opravdové mezery v našich schopnostech a jak je můžeme vyřešit. Druhá věc by se o tom také hověřovala Horizon 2020. Zde právě vypracováváme výboru sede stanovisko v této věci a mm, jistě samozřejmě myslíme si, že můžeme přispět k tomu, aby schopnosti či mezery ve schopnostech naší obrané bezpečnostní politiky byly dořešeny. Hovořil jste, zde o vojenských produktech, které mají posílit mise v rámci společné bezpečnostní obrané politiky. Já se chci zeptat, možná je ta otázka příliš zjednodušená, ale pokud byste mohla mít nějaké přání, eh, jak by to mělo vypadat v oblasti civilně vojenských schopností? Co bychom tam měli dát pro Horizon 2020? Eh, co by bylo to, co by se líbilo vaší agentuře a co ona by potom mohla použít? Děkuji, říká pan předseda. Pan Duff má slovo. I think, uh, we ought to... Já si myslím, že musíme být k sobě upřímní v tom, že vojenská spolupráce, pokud jde o e, opatřování zbraní a výzkum, je e, ve velmi primitivní nebo počáteční fázi vývoje a já tady sdílím Eh, tu frustraci pana Gálera, pokud jde o eh, viditelný nedostatek pokroku. Obávám se, že tady došlo k ustoupení našich ambicí v této oblasti. V posledních letech a ta, eh, um, mm, vy jste sama hovořila často o suverenitě a to není mm, koncept, o kterém by se často hovořilo v ostatních e, politických oblastech evropské integrace. Je tady jasný rozpor mezi těmi, kteří by si eh, přáli eh, ty eh, dřívější typy národních suverenit a to se týká i retoriky, pokud jde o sdílení vojenských prostředků. To znamená, tady zároveň se takto mluví a zároveň ty činy jsou jiné, takže kde je pravda? Mohla byste specificky se vyjádřit k tomu, zda si myslíte, že anglo-francouzská dohoda o obraně eh, je eh, spíše dobrá a nebo škodlivá pro rozvoj eh, Evropské obrané agentury. Já si myslím, že to spíše odvádí eh, pozornost od eh, jejího úsilí a možná by bylo lepší zaměřit eh, energii na vytváření kapacit EDA. A závěrem. Turecko. Jaké jsou náklady eh, to, jakou, jaké jsou náklady toho, že Turecko se neúčastní EDA. Děkuji. Slovo má paní Lézing. Děkuji. Já bych se obsahově připojila k tomu, co řekl můj předřečník. Poněkud budu mít ovšem jiné směřování. Otázka národní suverenity. Hovořili jste nebo spíše se tak nějak přirovnáván, společný, společné mezinárodní úsilí, výstavby nemocnice s mezinárodní angažovaností v ozbrojených konfliktech. Já si myslím, že tam přeci jenom jsou jisté rozdíly a že to také má své důvody, proč právě transparentnost a práva národní suverenity v rámci účasti na obranných konfliktech jsou záležitosti, ke které se přistupuje velice citlivě. Z mého pohledu právem v Německu máme takzvanou parlamentní výhradu, která se týká právě ozbrojených konfliktů v zahraničí. A toho se právě týká má otázka. Jak zohledňujete to, že existuje tato parlamentní výhrada? můžete zaručit, že například spojené kapacity, a to za účast například německé kapacity, nevzniknou v případě, kdy například v německém Bundestagu v rámci poolingu a sharingu se tedy e, to zamítne, ta angažovanost, to zapojení. Já bych opravdu si přála nějaké jasnější vysvětlení, jak jste schopni toto zohlednit, pokud dojde k takovému to zamítnutí ze strany Bundestagu. Děkuji. Did I hear my name correctly, Mr. Chairman? Slyšel jsem dobře své jméno, pane předsedo? Dobře, děkuji. Děkuji vám, paní Anul, za vaše vystoupení. Děkuji vám za to, že jste přišla mezi nás a mám jednu otázku na projekt jednotného evropského nebe, který jste zmínila ke konci a konkrétně ji myslím si, že je to velice důležitý projekt, který přináší velkou přidanou hodnotu a samozřejmě bude mít eh, dopady. Tady nehovořím o nákladech na eh, tady pro eh, aerolinky, to je asi menší položka, ale protože nebo přinese to důležité nebo významné dodatečné požadavky, především pro některé eh, malé členské země. My samozřejmě máme zájem na tom, aby ten eh, projekt začal fungovat co nejdříve. A samozřejmě eh, budeme muset mm, využívat příspěvky do vojenského rozpočtu z různých členských států. A mě by zajímalo, jestli dokážete v tuto chvíli odhadnout, do jaké míry eh, budou zatíženy národní eh, rozpočty v oblasti obrany a jestli jsou nějaké cesty, jak eh, povzbudit tyto země, které budou mít asymetrické finanční břemeno, tak, aby ten, jejich, ten projekt fungoval v těchto zemích. Já tyle godin rozmawiam. Děkuji. Já jsem již mnohokrát hovořil s paní Arnul, když jsem vypracovával zprávu o dopadech finanční krize na tento sektor. A tak jsme, jak jsem říkal, velice často jsme spolu hovořili a rovněž jsme vedli dialog s jejími spolupracovníky a já bych jí chtěl za to velmi poděkovat. Pro mě to velice byla to velká pomoc při vypracování své zprávy a nyní bych měl dvě otázky. Jedna je všeobecného charakteru a druhá je detailnější. Je tu nadnesu jako první, protože je mnohem kratší. Evropská obraná agentura je spokojena se stavem spolupráce s členskými státy. Ptám se na to proto, protože vím, že úroveň této spolupráce je různá podle toho, jakým způsobem, do jaké míry jsou členské státy zapojeny do jednotlivých projektů. A já se tedy ptám, jste spokojená s úrovní spolupráce, zejména s ohledem na nové členské státy Evropské unie? A druhá otázka. Tam se tady zacházím, dostávám se poněkud do oblasti snů. Já se chci zeptat, jaký rozpočet vy byste si představovala jakožto ideální rozpočet? Jaký by byl z vaší strany ten dobrý rozpočet pro vaši agenturu, abyste dokázali opravdu zrealizovat veškeré činnosti, které jsou podle vašeho názoru pro agenturu důležité a které by měla vykonávat. I would like to thank you very much and also thank you very much for allowing. Děkuji. Eh, děkuji vám za to, že mi tady umožňujete pouštět se eh, na půdu snů a vyjadřovat přání. Abych začala s tím, co eh, říkal pan Galos. Na co se stalo s příležitostmi pro pooling a sharing z roku 2011? Já si myslím, že velice důležité je, že byly identifikovány uh, a vytyčeny tyto možnosti a pokaždé, kdy je, když je nějaká možnost, tak ty příležitosti musí být využity. My jsme chtěli ukázat, že dokážeme se chopit akce, včetně eh, situace, eh, které čili některé naše členské země, vy to víte lépe než já, že jsou ve velice složité situaci, aspoň někteří z nich, a možná to není eh, třeba někdy zase až tak dramatické finančně, ale prochází tam různými reformy, reformami. Ehm, Jsou eh, tam eh, různé faktory, eh, když vezmete to tankování ve vzduchu, tak tam musíme opravdu kombinovat nejrůznější věci, abychom získali tuto kapacitu. Můžete ty oblasti buď rozdělit, anebo je spojovat a jsou tam zkrátka složitá čísla. Ale je potřeba se zaměřit na to, co bylo zralé, co bylo proveditelné a bychom samozřejmě nechtěli eh, zapomínat na všechno ostatní. Potom je tady velice důležitá oblast eh, vše, co se týká EATF, tedy letecká doprava, tak tam je toho mnoho, co musí být vykonáno, něco Eh, probíhá téměř neviditelně nebo nepozorovaně a my jsme hovořili s ministerství, že je potřeba to více zviditelnit a nebo zda je potřeba být pragmatický a postupovat jinak. Ono to vždy závisí na národní politické situaci a eh, já si myslím, eh, že v oblasti výkonných služek EDI musíme podpořit členské státy, Eh, s ohledem na jejich politickou situaci a musíme se snažit získat maximum, které je možné. My samozřejmě se pravidelně obracíme na ministry a například upozorněme na to, že musíme eh, pracovat na inteligentním letecké eh, monitoringu a Ministři eh, tady sledují poměrně širokou oblast a my k tomu ještě předkládáme pravidelně nějaké podněty. Pokud jde například o eh, budoucí satelitní eh, pozorování nebo informace, tak to je taky důležitá otázka jsme přesvědčeni, že všechny otázky, které se týkají eh, vesmírných kapacit a Evropský parlament to tady sleduje velice pečlivě a byl také velmi vstřícný, pokud jde o vesmír a my jsme přesvědčeni, že to je taková typická oblast, kde bychom měli pracovat na víceúrovňové uh, úrovni, evropské úrovni. Hmm a myslím si, že u různých příležitostí vyplynulo, jak je dobré pracovat na evropské úrovni. Horizont 2020 eh, a eh, jaká by byla ideální oblast, eh, na které bychom měli pracovat. Samozřejmě osobně bych vám tady mohla předložit velmi dlouhý seznam různých přání, například námořní dohled, počítačové technologie, CBRN technologie. Já bych se ráda zaměřila také na něco, na čem jsme dlouho pracovali s komisí. Eh, jsou ehm, některé eh, systémy, dálkové systémy. Je tady jedna otázka, která je velmi důležitá do budoucna. Eh, ehm, dálkově ovládané systémy vlastně toho pokrývají mnohem více než eh, ty věci, které znáte z bojiště. Dá se to používat i v civilní oblasti, ale i k vojenským účelům. Ehm, eh, v rámci EDA vítáme vše, co se týká certifikace, eh, reglementace a Eh, dalších věcí, tak abychom zajistili, že tyto věci eh, budou moci eh, být využity v rámci leteckého prostoru a proto se snažíme vytvořit dostatečné nebo vyvinout dostatečné technologie pro to, aby bylo možné zajistit bezpečné lety i pro civilní mise o to nám opravdu jde. A uvědomujeme si, eh, že je to nákladné. My jsme tady měli eh, takový demonstrátor, který byl jeden z nejnákladnějších eh, projektů e a Přáli bychom si a tam jsme spolupracovali s komisí, přáli bychom si spojit zdroje, pokud jde, nebo aby tady byl soulad mezi rozpočty Evropské unie a členských států, aby to vzájemně do sebe zapadalo. Ehm, eh, důležité jsou eh, kapacity nebo schopnosti, které mohou sloužit k vojenským i civilním účelům a je tady eh, přidaná hodnota, kde to můžeme spojit ve výzkumu, abychom to tady skombinovali. Potom air-to-air -air refueling, to tankování ve vzduchu. Máte pravdu, že bychom mohli situaci vylepšit, kdybychom zvýšili naše eh, kapacity, eh, protože kdybychom to měli, tak bychom to mohli, eh, měli šanci, že opravdu můžeme využít. A v některých ohledech je toto ta cesta, která vám nejvíce zajistí, že budete mít k dispozici to, co potřebujete, ale tady je eh, má potřeba eh, spolupracovat s průmyslem. Ale je tady ještě další stránka, protože v běžné situaci budete mít eh, mm, hodně hodin navíc a my bychom si to přáli a budeme na tom pracovat, ale um, pokud ty přebytečné hodiny spojíte, pokud spojíte školení, logistickou podporu, tak potom eh, budete mít lepší, eh, silnější eh, schopnost a my na tom budeme pracovat. Pokusíme se eh, co nejlépe využít eh, eh, všechny výhody. Chceme racionalizovat tu naši podporu. Pan Dav. Já nejsem schopna v tuto chvíli říci, jestli sdílím nebo nesdílím vaši frustraci. To by nebylo na místě. Ale přesto bych chtěla říci, proč jsem tak často vyslovila slovo suverenita. Já vím, že to slovo většinou nepoužíváme, když hovoříme o evropských politikách. Eh, ano, pokud šlo o měnu, tak jsme, tak jsme to tak dělali. A teď na, máme společnou evropskou měnu, ale pokud je o oblast obrany, a myslím si, že tady se to také ilustrovalo otázkou, co kdyby naše národní parlamenty odmítly. Potom bychom to museli respektovat, protože suverenita pro mě především e, znamená skutečnost, že v některých členských státech, nebo pardon, v členských státech jsou politické procesy, kterými se rozhoduje, zda se zapojíte nebo ne do určitého konfliktu a zda eh, se budete angažovat určitou kapacitou nebo ne. To je to, čemu já říkám suverenita. A eh, pokud budete mít vojenské kapacity, tak je můžete použít pro CSDP, a nebo je můžete použít pro národní účely, nebo OSN, nebo pro NATO v některých případech. A tomu já právě říkám suverenita. Abych odpověděla na otázku, eh, kde se hovořilo o Bundestagu my, tedy EDA, musíme vycházet z reality. Tady máte různé ústavní systémy, jak rozhodovat o tom, zda nějaké kapacity budou nebo nebudou nasazeny a my to potom musíme respektovat. A z toho důvodu se zaměřujeme na dvě věci. Jednak, a to už jsem zmínila, to je vše, kde eh, se neobjevují žádné citlivé otázky, tedy podpora, udržba a tak dále. A tady čím více sdílíte eh, své školící mm, procesy nebo údržbu, tak tím více se to přiblíží na tu evropskou eh, úrovni. Eh, a to do takové míry, aby to bylo politicky přijatelné pro všechny členské státy. Za druhé potom je dobré využít dobré zkušenosti, které máme, mm, dobré věci, které máme v rámci některých iniciativ, třeba European Transport eh, Comment. Během libyjské krize eh, jste, jste souhlasili s tím, že eh, sdílenými kapacitami tedy některé členské státy souhlasily a ehm, potom anglo-francouzská dohoda. Já každý den ehm, pracuji se skotskými eh, eh, spolupracovníky a řekla bych franco britská francouzsko-britská dohoda eh, po té zkušenosti s nimi. A já tady opět nemohu jednoznačně říci, jestli je to plus nebo minus. Myslím si, že můžeme z toho vyvodit určité výhody a to je takový přístup, který bychom měli uplatnit. Jednak to ukáže, úroveň důvěry, která může být eh, přijatá nebo může vzniknout mezi dvěmi členskými státy, eh, které eh, přirozeně nemají tuto tendenci k takové důvěře. A myslím si, že do určité míry je to dobrá lekce, kterou se můžeme poučit, tedy že je možné nastolit takovou úroveň důvěry. A pak je samozřejmě potřeba to ošetřit tak, abyste opravdu věděli, že můžete mít tuto důvěru a musíte samozřejmě také respektovat vaše národní rozhodovací procesy. A tam byly vytvořeny určité eh, podmínky, nebo bylo to ošetřeno tak, eh, tato francouzsko-britská dohoda, eh, aby to mohlo být využito i pro další zkušenosti. To stejné platí i pro Notevko a další věci. A v rámci EDA um, ehm, si myslíme, že to je no, úspěch kdy, eh, dvě členské, kdy jsme přišli s nějakým návrhem. Eh, dvě člen, dva členské státy se rozhodly jít touto cestou, eh, Británie a Francie, tak nás požádali, abychom se tím zabývali. A teď, pokud další členské státy se budou chtít připojit k té iniciativě, tak my to umožníme nebo zajistíme. Pokud je o Cezár, Musíme podpořit členské státy tak, abychom měli jistotu, že můžeme předjímat všechny uh, faktory, které se budou podílet na těch závěrečných nákladech. Hovořilo se tady o 7 miliardách eh, eur a my pravidelně se, se Zarem o tom uh, eh, tady diskutujeme a o tom jsem s nimi hovorila i dnes dopoledne. A to číslo to bude muset být ještě eh, vypilováno a možná, že se bude velmi lišit od těch 7 eh, miliard. Eh, bude to vycházet z různých kapacit. A je to zkrátka tak, že když máte určité zařízení, třeba nějaké letadlo, tak ho musíte neustále upravovat a tou eh, běžno, tím běžným procesem z něj můžete odvodit, jaké budou tedy požadavky v rámci celého eh, Cezar. A já si myslím, že to je přesně to, co bych eh, si přála zajistit pro členské státy, aby to mohli předjímat a plánovat, aby to mohli třeba i ovlivnit. Chceme tedy tak, abychom, chceme naplnit národní potřeby, to, co potřebují, pokud je třeba o ATM, a, a se mysleli také potřeby NATO. Komise navrhuje nebo říká, že poskytne 3 miliony eur. Není to částka, která by směřovala přímo pro, k vojenským aktérům, ale budou to nějaké technologie, které lze použít k civilnímu i vojenskému účelu a to No, bude možné, eh, pokud eh, tady budou splněny nějaké podmínky a pak to bude moci použít i k vojenským účelům. Děkuji panu eh, Liskovi za spolupráci. Když děkujeme vám za to, že jste s námi spolupracovali, jste připravili svou zprávu. A nyní hodnocení naší spolupráce s členskými státy. My bychom si vždy přáli aby eh, to stále eh, rostlo a chtěli bychom, aby členské státy stále častěji využívaly EDA, proto se snažíme zaměřovat na konkrétní akce. A ministři často nejsou informováni o tom, o čo usilujeme. Chceme kombinovat pragmatický přístup a zároveň se zaměřit na takové projekty, které jsou viditelnější, aby všichni chápali, že je eh, tedy možné takto postupovat. Potom uh, můj vysněný rozpočet. Možná, že uh, mé sny jsou příliš rozumné. Záleží to na tom, co si přejeme. Pokud chceme eh, být agentura pro zadávání, což je možné, pokud si to členské státy budou přát, tak uh, Rozpočet by byl 300 eh, milionů v rámci OKAR. Jo, OKAR má 300 milionů a um, pokud členské státy budou mít dojem, že opravdu poskytujeme přidanou hodnotu, tak by nám měli uh, eh, umožnit se tady silně propojit s OKAR. My teď pracujeme na efektivní metodě zadávání. Já tady nechci uvádět nějaké konkrétní číslo, že potřebujeme další ehm, desetinou čárku nebo něco dalšího, nějaké procento, ale závisí to na misích, na kterých se dohodnou členské státy a ehm, které svěří EDA a potom by podle toho měl být také vybaven rozpočet. Takže musíme od členských států získat specifické finanční projekty na specifické projekty, eh, kde budou opravdu ochotni eh, to naplnit. Děkuji. Možná jsem zrovna nebyl v té chvíli v místnosti. Za to se omlouvám. Ale na začátku jsem říkal, že otázku malého rozpočtu máme všude jak to souvisí. Jak to souvisí s financováním personálu Evropské obrané agentury z rozpočtu Evropské unie. O tom by se mělo také diskutovat v souvislosti s víceletým finančním rámcem. Jaký je na to váš názor? My jsme agentura se zvláštním statusem. máme omezení, které je pravděpodobně větší než rozpočet EU, ale zároveň náš personál velmi rotuje. Je tam spousta odborníků, kteří tam jsou vždycky na velmi krátkou dobu a jsou detašováni. Já si myslím, že tam to spočívá především na vztazích členskými státy. Měli bychom zachovat tuto specificitu, pokud jde o vztah s členskými státy ohledně našeho personálu. A právě v tom je ta specifičnost rozpočtu EDA. Mně by opravdu šlo o nalezení synergii s rozpočtem Evropské unie. Je to možné, je to z právního hlediska možné a je to také možné pro komisi. A mě by ani tak nešlo o personál jako takový, ale o specifické akce spolufinancování. Tam je možné, aby se rozhodlo politicky, protože je zcela možné, aby to mohlo rozhodla komise a vy. Já jsem se trochu bál, že dostanu tuto odpověď. Já vás nesklamu. Já si myslím, že to musíme do budoucna zvážit. Děkuji. Wir müssen jetzt schnell machen. Musíme si nyní pospíšit. Diskuze o rozpočtu, k té se dnes nedostaneme, protože sice jsme začali již půl třetí, ale v tomto případě musíme uzavřít naši schůzi podle pravidel již v 6 hodin. Takže já bych nyní poprosila, abychom se krátce nyní věnovali zprávě pana Paleckise, protože pak budeme muset o tom hlasovat, abychom měli úvod pro hlasování. Děkuji kolegům z národních parlamentů a doufám, že se vám líbila naše společná schůze a že budeme i nadále pokračovat v takovýchto rozhovorech. Děkuji. Pan Paleckis, kde ho máme? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Takže Spolupráce s partnery za našimi hranicemi, to je stanovisko, které je určitým způsobem prodloužením zprávy o zahraniční energetické politice, která byla přijata v parlamentu před pěti lety. Pan Sariusz Volský byl velmi aktivní při předkládání pozměňovacích návrhů, to asi nikoho nepřekvapí. abych bych rád poděkoval jemu i dalším kolegům, kteří předložili všech těch 44 pozměňovacích návrhů. Většina z nich byla přijatelná pro všechny politické frakce. Práce na tomto dokumentu znovu ukázala, že v Evropském parlamentu existuje široký konsensus o potřebě společné energetické politiky, a to jak v EU, tak i za hranicemi Unie. K těm pozměňovacím návrhům. Některé z nich jasně leží v kompetenci zodpovědného výboru ITRE a už jsou zohledněny v návrhu zprávy ITRE. Společně s kolegy stínovými zpravodaji jsme předložili šest eh, kompromisních pozměňovacích návrhů. Několik bodů zdůrazňujeme. Vzhledem k tomu, k důležité, nebo tedy k velké závislosti Unie na dovozu energie. Zdůrazňujeme, že je důležité diverzifikovat zdroje a transitní cesty, rozvíjet eh, evropské zdroje, obnovitelné energety, energie, protože to je důležitý bod, který podpoří evropskou zahraniční energetickou politiku. Energetická spolupráce musí přispět podpoře důležitých hodnot, to znamená demokracie, lidská práva, zodpovědné využívání přírodních zdrojů a tak dále. Důležitým bodem je také to, že voláme po větší koordinaci mezi radou, komisí a Evropskou službou pro vnější činnost, aby společně jednali v záležitostech, které souvisí se společnou zahraniční politikou v oblasti energetiky. Další důležitý bod, který je relevantní především pro nové členské státy. Chceme, aby komise monitorovala a vymáhala nejvyšší bezpečnostní standardy pro jaderné elektrárny ve státech sousedících s Evropskou unii, abychom využili všechny evropské i světové nástroje a smlouvy. Je třeba vytvořit evropské zátěžové testy, které budou skutečně úplné. Pan Seriuš Volský. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve bych rád řekl, že je velmi důležité, že znovu řešíme tento problém, jak říkal pan Palecký, začali jsme ji řešit už před pěti lety. A hráli jsme v tomto ohledu důležitou roli. Rád bych poděkoval panu Palecky si za celý tento výsledek, ale na úvod eh, taková stručná poznámka, která se netýká podstaty, ale toho, že náš výbor přišel o svou vůči roli v oblasti zahraniční energetické politiky ve prospěch výboru ITRE. My jednáme jen podle článku 50, i je s odpovědným výborem a já bych apeloval na pana předsedu, aby získal zpět naši kompetenci v oblasti zahraniční energetické politiky do budoucna, protože jinak nám hrozí, že přijdeme o všechno, co jsme vybudovali za těch pět let. Je zde spousta pozměňovacích návrhů, myslím si, že finální text je uspokojivý a jak jsem říkal, blahopřeji panu Paleckisovi k celkovému výsledku. Trváme na aktivní roli EU v mezinárodní energetické politice. Chceme, aby EAS byl více zapojen, nebo tedy aby Evropská služba pro vnější činnost byla více zapojená do energetické politiky. A chceme také, aby místní delegace se do této politiky zapojily. Vyzýváme komisi, aby vypracovala cestovní mapu na základě sdělení, aby zajistila legislativní následné kroky v oblasti jaderné bezpečnosti a energetické bezpečnosti. Rád bych odkázal na jeden specifický bod ve zprávě. Máme zde velmi dobrý kompromis číslo 4 o Rusku a vyzývám všechny politické frakce k podpoře tohoto pozměňovacího návrhu. Protože je to článek 50, tak na tomto nebo o této zprávě se bude hlasovat přímo na plénu. Já ještě jednou děkuji panu Paleckisovi i všem stínovým zpravodajům v ostatních politických frakcí. Děkuji. No. Děkuji. Přeje si někdo ještě vystoupit? Není tomu tak, takže pouze bych chtěl poukázat na to, že tato dohoda byla učiněna, když naše video ještě nebylo eh, ve funkci a za druhé bylo to na základě předlohy pana komisaře Ettingera, který odpovídá za oblast energetiky. Já jsem toho názoru, že ten nátlak, který se činí v oblasti dohody o partnerství, eh, vede k tomu, že bychom měli jednat tak, že je důležité, aby byl příslušný ten výbor, pro kterého je příslušný pan komisař. A e, prostě pan e, komisař Ettinger je příslušný za energetiku a proto by to měl mít výbor, který e, rovněž má ve své kompetenci energetiku. Potřebujeme tady opravdu takovýto stav, aby byl příslušný ten výbor, ke kterému přísluší ministr, jak to my v národních parlamentech, který má tuto věc kompetenci. Samozřejmě existují hraniční případy, kterými se budeme muset zabývat, ale myslím si, že co se týká rozdělení kompetencí mezi výbory pro příští volební období, tak to je otázka, které se musíme věnovat. Protože nyní jsme v situaci, když se podíváme na jak já konference předsedu, že tam máme opravdu boj o kompetence mezi jednotlivými výbory. Někdy tři, čtyři měsíce ztrácíme jen proto, protože bojujeme o kompetence a ta věc s článkem 50 to je taky taková jedna z těch eh, šílených akcí. Každý výbor, například výbor pro obchod, jakmile se někde objevuje slovíčko obchod, tak oni hned se hlásí, že je to v jejich příslušnosti, nebo alespoň, že chtějí článek 50 a vede to vlastně k neschopnosti jednat našeho parlamentu. A já si myslím, že tady opravdu si musíme položit zásadní otázku a prodiskutovat ji mezi námi a také mezi předsedy výborů, že je třeba, abychom v tomto smyslu změnili jednací řád parlamentu, protože my například i čtyři měsíce jsme nebyli schopni jednat, týkalo se to dohodách o partnerství a ty věci prostě se dále vyvíjejí, události se dějí a já si myslím, že to je totální nesmysl, co tady děláme. To jsou pravidla z doby, kdy v podstatě Evropský parlament neměl vůbec žádné pravomoci. A proto my musíme něco učinit v tom smyslu, abychom byli schopni jednat. Děkuji panu Sarišovskému za jeho poukaz na tuto záležitost a ptám se, chce ještě někdo vystoupit ke zprávě pana Palecky, se není tomu tak, takže v tomto smyslu budeme zítra hlasovat. Komise si přeje vystoupit? Thank you very much. Uh, I'd like to take the opportunity. Děkuji. Ráda bych využila této příležitosti a uh, řekla, že komise je spokojená s tím uh, návrhem uh, zprávy jako takovým a s velkým počtem pozměňovacích návrhů, které podporuje sdělení komise ze září. Zpráva uznává důležitost energetické politiky pro dosažení energetických cílů a je zde také potřeba posílené koordinace se zeměmi. Ráda bych se jen zmínila o některých pozměňovacích návrzích. Pokud jde o cestovní mapu, ráda bych připomněla, že sdělení nevymenovává pouze priority, ale také dlouhý seznam klíčových akcí definuje jasné aktivity, které se provádějí už od září. Takže to provádění probíhá. Mohu uvést příklad. Dohoda s Ruskem a Běloruskem o zprávě elektrické sítě. Dostali jsme pro něj mandát na začátku roku a před měsícem jsme zahájili jednání. To druhé je jasné, že evropské vícestranné a dvoustranné dohody jsou důležitým nástrojem k zajištění rovných podmínek a transparentnosti a vyvážených vztahů a je to nebo platí to pro všechny dohody, nejen partnerské a spolupracující dohody. A když uzavíráme tyto dohody se třetími zeměmi, vždycky se snažíme podporovat eh, takovéto principy. Uznáváme, že náš trh je otevřen účasti třetích zemí. Za třetí, nemáme specifické klauzule o energetické bezpečnosti v této dohodě, ale máme mechanismus čestného varování a řešení sporů a to jsou věci, které už máme k dispozici. V případě jednostranných změn v obchodních dohodách eh, mají podniky možnost se odvolat podle odpovídajících eh, postupů, které jsou vyjmenovány v obchodních smlouvách. A v neposlední řadě sdělení komise volá po důležité roli komise jako vyjednavače v oblasti těchto dohod. To by mohlo umožnit velkým infrastrukturálním projektům spolupráci se třetími zeměmi tam je třeba vyřešit především regulatorní a právní nejistoty, které se lépe řeší na úrovni EU než v rámci jednotlivých jednání členských států. To je například případ dohody EU Azerbajdžán a Turkmenistán trans, o transkaspickém ropovodu. Tam nejsou obsaženy žádné konkrétní objemy nebo ceny, protože to je na komerčních eh, subjektech. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. Nyní pan Sariš Volský. Thank you, Mr. Chairman, for you. Eh, děkuji, pane předsedo, za to, že jste se vyjádřil eh, k tomu, co jsem řekl, ale abych to ještě vyjasnil. Já uznávám, eh, že aspekt energetické bezpečnosti eh, za komisaře Ettingera se vyvíjí pozitivně. Tím, že eh, řekneme, že je to naše pravomoc, tak nechci nějak zasahovat do rozdělení pravomocí mezi komisí a dalšími, ale neměli by nám parlamentu diktovat, který e, výbor se tím bude zabývat. Ve zprávě z roku 2007, e, kde to také zmínil pan Palečkyš, tam z toho vyplývalo, že toto už není otázka energetického mixu e, nebo energetické průmyslové politiky, ale je to čistě otázka zahraniční politiky a bezpečnosti. A toto bylo do velké míry také přijato tímto výborem a s velkou většinou to bylo odhlasováno i parlamentem, takže bychom to měli respektovat bez ohledu na to, eh, eh, jak je to s panem komisařem pro energetiku, který eh, vykonává skvělou práci. Děkuji. Děkuji, to je velice pěkné, že se to podotkl. Já si myslím, že konečně by mohl německý politik udělat něco pořádného. To je pokrok, ale to jsem nemyslel vážně, tu poznámku. Ale ta otázka těch kompetencí, to je třeba prohovořit s kolegou Albertínem, protože já jsem proto nebyl odpovědný. A pane Palecky si chcete k tomu ještě něco podotknout? Ne. Tím tedy přistoupíme zítra k hlasování a pomocí článku 80 budeme mít možnost v tom prosadit mnohou celou řadu věcí, protože je to více než článek 49. Budeme se muset o tom dohodnout na výboru, protože máme opravdu silnější možnosti se do toho zapojit. Skutečně energetická politika je zásadním zahraničně politickým nástrojem a obsahem, jak právě právem podotkl kolega Sariuš Volský. Chci poukázat ještě na to, že zítra nebudeme hlasovat o Izraeli. Komise slíbila odpovědající právní posudek tak aby to právně zajistila tu záležitost, ale není schopna nám text poskytnout zítra. A proto já s panem zpravodajem jsme eh, byli toho na že je lepší si vyčkat na tento posudek komise, abychom měli dobrý základ pro naše rozhodování. Doufám, že s tím všichni souhlasíte, že to zítra sejmeme z pořadu jednání a dáme to na pořad jednání, až budeme mít odpovídající text od komise. Přeji vám krásný večer.